Vale, dale. Dale. Señorías, vamos a empezar la, la reunión. Dámy a pánové, zahájíme schůzi. První bod schválení pořadu dne. Nejsou-li připomínky, považuji pořadné za schválený. Takže přejdeme ke schválení zápisu ze 6. prosince 20. 28. září, 19. října, 17. ledna, 24. 25. ledna a 1. a 7. února. Vypadá to, že nikdo k tomu nic nemá, takže můžeme hned přijít k dalšímu bodu. Takže přijdeme ke sdělení předsedy. Co se týče dnešního pořadu jednání. Tak my jsme se rozhodli prodloužit slyšení ze včerejšího dne, to znamená slyšení s národními parlamenty. Rozhodli jsme se také věnovat jmenování člena výkonné rady Evropské centrální banky a rozhodli jsme se tedy také o odložení těch dalších bodů na 28. Co se týče těch ratingových agentur, tak tady také dojde ke změně a 14. března korigendum týkající se ratingových agentur. Podle toho, jak to bylo odhlasováno 15. prosince, tak vy jste vlastně všichni tyto dokumenty, to korigendum dostali a podle bodu 217 jednacího řádu je naší povinností přeskoumat toto korrigendum a myslím si, že není třeba, abych teď hovořil o obsahu jednacího řádu, protože vy všichni jednací řád velmi dobře znáte. A co se týče čtvrtého bodu, tak já dám slovo panu Johnovi Ackerholmovi, který je předsedou Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou. Je to v podstatě téma, která je, které je právě v době hospodářské krize velmi populární. Takže Johnny, ve chvíli, kdy budeš chtít, máš slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost odprezentovat zde zprávu vlastně v polovině období. Je to druhá ze série tří zpráv, které máme vypracovat v rámci hodnocení statistické situace a provádění eh, korexu etického v oblasti, etik, eh, v oblasti statistiky. Naše zpráva navazuje na eh, předchozí rok, zaměřujeme se na profesní nezávislost, sledujeme také hledisko adekvátnosti zdrojů, přiměřenosti zdrojů a také eh, kvalitu závazku. Snažili jsme se jako první zprávy posílit naši informační základnu a to dvěma způsoby. Jednak jsme obeslali dotazník na eh, Národní statistické úřady a také jsme oslovili celou řadu zainteresovaných subjektů, tak abychom získali pohled zvenčí eh, a jejich dojem ohledně eh, situace v oblasti provádění zmiňovaného korexu. Musím říct, že nejsme příliš spokojeni s výsledky, jednak došlo k jistému pokroku, ale zbývá ještě mnoho vykonat, než bude ten etický kodex, kodex chování eh, řádně, řádně prováděn. Dále, eh, pokud jde o eh, národní statistické úřady, tak ty nevždy mají dojem, že legislativa je dodržována. To znamená, že, že by praxe byla skutečně v souladu se zákony. A zainteresované subjekty jsou ještě kritičtější ve svém pohledu na situaci. Nicméně došlo k určitému pokroku. E, nyní cirka 50 e, kroků směrem ke zlepšení e, již bylo provedeno, bylo zrealizováno, ale to až po několika letech implementace. Na základě toho všeho ESCAP vypracoval celou řadu návrhů, jak dál za prvé se domníváme, že je třeba pokračovat ve formální implementaci, která je pomalá. Také bychom měli změnit legislativu v případech, kde praxe je v souhlase s duchem eh, kodexu, ale legislativa eh, tomu nutně neodpovídá. Se s ním nutně neschoduje. Také bychom měli zvyšovat transparentnost, posilovat transparentnost, to platí pro e, pracovní vztahy mezi národními statistickými úřady a e, veřejnými orgány, státními orgány. To může být e, jeden z důvodů skepse mezi zainteresovanými subjekty, protože samozřejmě je zapotřebí takový pracovní vztah, ale musíme rozlišovat mezi správními záležitostmi a profesními Eh, záležitostmi a zdá se, že v mnoha případech toto rozlišení není zcela jasné. Také se zdá, že je třeba posilovat transparentnost v oblasti eh, nominací a naopak eh, zbavování funkce generálních ředitelů. Zjistili jsme celou řadu případů, kdy se shoduje změna na postu generálního ředitele s výměnou vlády časově tedy. Domníváme se, že to je také záležitost, kterou se budeme muset více zabývat. Je třeba také posilovat roli národních statistických úřadů eh, ve vnitrostátním hledisku, jejich roli koordinátora, to je zcela nutné, abychom dostali svých cílů a také abychom měli zvážit možnost zavedení národních eskapů, eh, tak jak to eh, předpokládá kodex a tak to se postupovalo například ve Francii a ve Spojeném království. Na straně zdrojů my jsme v situaci, kdy celá řada zemí pociťuje určitá omezení, ale člověk nemusí být zrovna prognostik, aby si uvědomil, že tady se rýsuje problém. Na jedné straně roste poptávka po nových druzích statistických údajů v oblasti zaměstnanosti, výzkumu a vývoje, klimatických změn, energetiky, eh, školství, chudoby a tak dále a tak dále. Skutečně poptávka po nových eh, statistických údajích je velká. Na druhé straně víme, že vzrůstá problém eh, s rozpočty, s rozpočtovými prostředky všude v EU. A toto jistě bude znamenat, že v mnoha oblastech tvorby statistických tvorby statistik se odstaneme v jakési svědací kazajce. Měli bychom věnovat větší pozornost stanovení priorit, také je třeba se zaměřit na financování nových iniciativ. Rovněž bychom se měli pokoušet činit maximum eh, ve snaze zvyšovat efektivnost. A to platí samozřejmě jak na Eh, národní úrovně, ale také musíme využívat příležitosti, které nám skýtají přeshraniční mezinárodní činnosti v této souvislosti. Zároveň musíme pamatovat na to, že eh, eh, obvykle platí, že úspory budoucnou se žádají investice dnes. Bez těchto investic by jistě v dlouhodobém hledisku bylo o to obtížnější využívat možnosti ke zvyšování efektivnosti. Pokud je o hledisko kvality, zdá se, že toto je oblast, ve které bylo vykonáno nejméně doposud. Klademe si otázku, zda eh, snad chybí angažovanost v této oblasti. Navrhujeme, aby se zveřejňovaly harmonizované, zjednodušené zprávy o kvalitě. Také by bylo zapotřebí Eh, zdostupnit široké veřejnosti prohlášení o kvalitě, protože se zdá, že toto je věc, která, eh, ve které panuje určitá nejistota mezi zainteresovanými subjekty. A nakonec samozřejmě je to právě kvalita a vnímání kvality, které budou rozhodující pro spolehlivost a důvěryhodnost statistických údajů. Pokud je o budoucnost a poslední zprávu naší skupiny, kterou jsme ji začali vypracovávat, eh, budeme dále podrobněji analyzovat zjištěné problémy. Také se podrobněji zaměříme na některé ehm, otazníky některých konkrétních zemí, které se objevily. Také eh, také si uděláme přehled zkušeností, kterých jsme nabili a vyhodnotíme, jaká by měla být role SGAPu, co může zajišťovat, co by snad i měl zajišťovat. Toto se pokusíme promítnout do naší závěrečné zprávy, která bude k dispozici na podzim. Koncem podzimu. Děkuji mnohokrát za slovo, pane předsedo. Tolik ode mne na úvod. Karla. Karle? Thank you, Chairman. Since... Děkuji za slovo, pane předsedo. Jelikož kolega mluví stejným eh, jazykem jako já, tak využiji příležitosti a budu hovořit mým mateřským jazykem. Já doufám, že to přes švédštinu přejde. Person som i och en aning bekymmersam samtidigt som, som det är bra att Děkuji, děkuji za slovo. Ano, tato prezentace si myslím, že sice znamená určité obavy pro nás. Ovšem zase je to velice dobré, protože můžeme spoustu věcí objasnit, politici samozřejmě na základě rozhodnutí a na základě konkrétních doporučení mohou dospět k určitým konkrétním řešením, to je velice dobré. A já bych se zeptal, proč teda vyčkáváte, protože my, jakožto poslanci Evropského parlamentu, musíme vždycky sledovat to, co se děje, co se v této oblasti, k čemu dochází, jaký je vývoj a proto je to pro nás důležité. Poprosil bych, abyste objasnil tuto oblast, tam bychom potřebovali trochu více informací, tak abychom mohli tlačit na Evropskou komisi přijala určitá konkrétní opatření pro úspěch v této oblasti je pro nás zásadní to, aby ti, kteří jsou zodpovědní za rozhodnutí v jednotlivých členských státech, jsou informováni, jsou informováni na pravidelném základě, protože samozřejmě, že i tam jsou určité obavy, některé záležitosti zatím ještě nebyly vyjasněny a objas, objasněny, vyřešeny, proto bych se zeptal, jakým diskusím dochází v současné době na půdě rady například. A ještě několik konkrétních otázek. Hovoříme zde o balíčku e, zprávy a řízení hospodářských záležitostí, jistě o tom víte. V tomto kontextu e, je zde možnost, která v podstatě spadá pod pakt růstu a stability, určitá možnost vymáhat sankce, uplatňovat sankce pro ty, kteří nejsou ochotní um, přistoupit k určitým, řekněme, úpravám chyb a tak dále. To je součást makroekonomického dohledu. A my v Evropském parlamentu se rovněž snažíme Mm, řekněme, o zavedení jednorázové pokuty. Pokuty, pro, která by byla uplatněna u těch zemí, která mm, poskytuje falešná statistická data, chybná data, mm, data, která poté využívají ostatní členské státy. A to si myslím, že by mohl být jeden z, jedna z možností jak postupovat. Existuje nějaká jasná definice toho, co jsou to falešná data, nebo co jsou to data, která jsou tímto způsobem upravená a tak dále. Samozřejmě, že je asi velice obtížné definovat v rámci legislativy jednorázovou pokutu, protože mnoho lidí by mohlo položit otázku, co jsou to špatná, nesprávná data, proto bych rád slyšel vaši odpověď. Na základě politické dohody jsme dospěli k určitému rozhodnutí, že bychom mohli provádět a uplatňovat takovou, takovou pokutu. Ovšem, já se chci zeptat, zda je to podle vašeho názoru opravdu možné, proveditelné, protože taková definice těchto dat v podstatě neexistuje, proto bych požádal objasnění. Děkuji. okay, jag kan ju också använda möjligheten att svara på svenska. Děkuji, tak já bych rovněž teda využil této příležitosti. Nikdy jsem si se švédsky nemluvil na takovém fórum, ale využij této příležitosti a pustím se do toho. Poslední otázka, kterou jste položil. Myslím si, že je hmm, celá jednoduché definovat, co je to mm, špatné vykazování. Ovšem velice obtížné je prokázat, za to bylo, za tento, k tomuto kroku došlo záměrně. Uplatníte-li systém pokud nebo nějaké, nějakých postihů, tak musí dojít k interní rozpravě o tom, zda tato chyba byla chybou záměrnou. A podíváme-li se na všechny zkušenosti, které máme v posledních několika letech v této oblasti, myslím si, že poskytování takových chybných informací může mít obrovské finanční náklady, protože mm, přicházíte v rámci ekonomických politik o veliký díl důvěryhodnosti. Domnívám se, že se čím dál tím více právě budeme zaměřovat na um, vykazování tohoto typu a do budoucna, pokud někoho přistihneme při poskytování těchto um, chybných informací, tak by to mohlo mít obrovské finanční náklady, náklady, které jsou spojeny s um, poskytováním úvěru. Budete muset samozřejmě za úvěry zaplatit mnohem vyšší částky. Já osobně si myslím, že by už to samo o sobě je velice, podle mého názoru, výbornou formou určitého postihu. Je, mohla by to být rovněž nějaká administrativní pokuta, mm, ovšem tam bez ohledu na to, zda šlo o záměr či ne. Hmm, trhy se nebudou ptát, zda to byla záměrná chyba či nikoli. Trhy prostě řeknou nás prostě, eh, je to informace, která je zavádějící, která je chybná a oni prostě budou reagovat na základě takové informace. Když se podíváme na Evropský parlament a to, co by poslanci Evropského parlamentu mohli udělat v tomto hledu, celý tento systém znamená to, že na jedné straně zde máme určité um, obavy, které se dotýkají spolehlivosti, důvěryhodnosti, informací a dat, které, které přichází z národní úrovně, od národního orgánu. A na druhé straně zde máme důvěru, která se dotýká dalšího zpracování těchto dat, která jsou poskytnuta v rámci mm, Eurostatu pokud ty základní podkladové informace jsou falešné nebo e, nesprávné, tak prostě Eurostat nemůže udělat nic pro to, aby tyto informace opravil či napravil. Ty informace, které přichází z národních zdrojů, prostě musí být do maximální míry spolehlivé. My se domníváme v tomto okamžiku, že i když zde existuje samozřejmě prostor pro zlepšení v této oblasti, myslíme si, že mm, bychom měli věnovat naší pozornost především na to, co se děje přímo na té národní úrovni, u vykazování, poskytování informací a to je něco, čemu jsme se věnovali v posledních několika letech. To znamená určitá snaha zjistit, zda na té národní úrovni, zda na té národní úrovni vše odpovídá stanoveným dohodám a pravidlům. Podle našeho názoru vývoj jde správným směrem, záležitost, která trošku, řekněme, ještě mm, je opožděna, je potom ta praktická implementace a zde by právě mohl zasáhnout Evropský parlament, to znamená udržet politický tlak tímto směrem. Domníváme se totiž, že ehm, právě díky politickému tlaku bychom mohli celou situaci zlepšit. My víceméně víme, co by mělo být zrealizováno a nyní v podstatě jde o implementaci této dohody řádným způsobem. V rámci diskuze, která se dotýká zprávy a řízení hospodářských záležitostí, vidíme, že mm, statistikám nebo statistickému vykazování do budoucna se věnuje veliká pozornost. My osobně to vnímáme jako pozitivní vývoj, Toto je rovněž oblast, ve které Evropský parlament by mohl trochu posunout rozprávu tím správným směrem. To znamená, že i zde vidím pozitivní příspěvek z vaší strany. To nejdůležitější podle mého názoru je následující. S ohledem na situaci, tak asi před rokem se neustále ještě ptáme na náklady spojené s špatným statistickým vykazováním, s chybnými daty, ať už je to situace v Řecku nebo ostatní záležitosti, vidíme jasně, že náklady s tím spojené, finanční náklady, jsou skutečně obrovské. Simplemente, señor presidente, quisiera aprobar. Já bych v tuto chvíli rád využil tuto příležitost, abych tady zmínil čtyři věci. Co se týče Řecka, tak Řecko odhalilo to, jakým způsobem fungují sankce v rámci hospodářského řízení a zprávy ty sankce se zakládají v podstatě na údajích, které mohou být samozřejmě falešné. A e, jde o to, že ve chvíli, kdyby tyto údaje neměly být důvěryhodné, tak existuje možnost uvalení sankcí. Ve chvíli, kdy tedy existují nějaké sankce ve formě pokuty nebo jiné, tak já si myslím, že tady bychom měli přejít k objektivní zodpovědnosti anebo ke špatné zprávě nebo fungování veřejných služeb ale druhou věcí je politická zodpovědnost. A podle mého názoru politickou zodpovědností by měla být role Eurostatu nebo eh, naše, nebo národních parlamentů, nebo eh, národních eh, statistických orgánů, tak možná, že u těch národních statistických orgánů možná ta zodpovědnost nemůže být vyžadována. To znamená, že my potřebujeme objektivní zodpovědnost. Co si myslíte vy o té té objektivní zodpovědnosti. Souhlasil byste se mnou, nebo si myslíte, že je to zcela milné? ESCAP ESCAP se tím zatím nezabýval, čili v podstatě zde budu hovořit opravdu jenom sám za sebe. Ještě jednou bych zopakoval to, o čem už jsem se zmínil. My známe ten způsob realizace na úrovni Evropské unie, i když, řekněme, ta pravidla jsou velice přísná, a řekněme téměř automatická, podle mého názoru, hm, vždycky většina záležitostí je realizována pod určitým politickým tlakem nebo politickým způsobem a já si dovedu představit to, že pokud zjistíme později, že došlo k poskytnutí nějaké falešné informace, tak to bude spojeno s různými technickými důvody, které k tomu vedly, určité ta odůvodnění, která by byla využitá jako mm, žádost o neuplatnění pokuty, čili já osobně si myslím, že to vyvolá pořád hodně diskuzí. Kdyby ta situace, řekněme, byla nesmírně jednoduchá, tak to prostě bude mnohem obtížnější uplatnit takový systém sankcí. A nyní pan Kalagen a poté bych asi poprosil i komisi, vím, že připravujete návrh ohledně statistických záležitostí, které jsou spojeny s tím balíčkem pro zprávu a řízení. Pan Kalagan. Děkuji, pane předsedo. Jistě je mnohem jednodušší položit tyto otázky v angličtině, protože prostě tu slovní zásobu známe všichni spíše anglicky. Pokud jde o pokuty v, u falešných dát, nesprávných dát, samozřejmě, že jde o určitý politický signál toho, že to možná nebude akceptováno do budoucna. Zároveň je zde otázka toho, zda teda dokážeme to, že opravdu došlo k záměrnému poskytování falešných dát, zda se k tomu země přizná a tak dále. Pokud země přizná tuto chybu nebo problémy, tak by ta otázka samozřejmě byla irrelevantní. Podíváme se na makro část toho balíčku pro řízení a zprávu hospodářské záležitosti. Nevím, zda jste s tím obeznáme. Ovšem otázka zní se do budoucna bude komise monitorovat eh, monitorovat pracovní trhy, Eh, trhy s nemovitostmi nebo řekněme saldo běžných účtů a tak dále. To znamená to, co by mohlo způsobit nerovnováhy a mohlo by to mít dopad na zbytek eurozóny, proto by se to přelilo všechny tyto problémy. Čili já osobně si myslím, že Evropská komise bude muset prostě to vyhodnotit nějakým správným, řádným způsobem, provádět nějakou hloubkovou studii, která by zjistila, zda daná země má problémy či ne v této oblasti. Ovšem to všechno je podloženo na kvalitních, pravdivých statistikách, statistických údajích, číslech a tak dále. Většinou se nás dotýká eurozóna, ovšem v podstatě je 27, protože tam máme taková kvalitní data k dispozici. Dále je to evropský semestr, ten je rovněž závislý na kvalitních datech, informacích celé Evropské unie. Myslíte si, že ta situace je dostačující, že v podstatě vlastně jde o politická rozhodnutí, která uplatňují celý tento balíček? Děkuji. Chcete, chcete na to reagovat? Ano, stručně. Myslím si, pane předsedo, že V současné době víceméně ty statistické údaje jsou kvalitní, dostatečně kvalitní pro um, řádné hodnocení situace, protože vlastně jde o takový široký makroekonomický obrázek bez ohledu na to, zda běžný účet má je o, hodnotě pěti nebo pět a půl nebo šest. To znamená, že ty informace ještě pořád představují dostatek eh, kvalitních informací pro určité zhodnocení. Ovšem to už je eh, to je právě ta hlavní otázka. Já samozřejmě podporuji tuto, ten, mm, tento postup, protože by to mohlo být užitečné. Ovšem je to obtížné, protože myslíme si, že by jsme měli na celou situaci reagovat právě v tom okamžiku, kdy ta situace je pozitivní, když tam nejsou problémy, protože když se zdá, že ta makroekonomická situace je opravdu kvalitní, tak tam je velice obtížně poukázat na to, že možná už jsou tam skryté určité problémy. Před několika lety například zde v Bruselu probíhal seminář, my jsme tam pozvali účastníky, kteří eh, se všichni nadchli nad tím, jak ten irský tygr funguje, jak jim to všechno prostě jde takovým kvalitním způsobem a otázka zněla, jak se jim to povedlo. A tenkrát, už tenkrát nás to mělo probrat z nečinnosti, už tenkrát jsme si měli uvědomit, že ten makroekonom, že už tam může do, dojít k, tomu, k té ma, makroekonomické nerovnováze, která by nám způsobila problém do budoucna. Čili vidíte, v tom okamžiku samozřejmě to bylo nesmírně obtížné a mnohem jednodušší je se na to podívat ex post. Chce si, přeje si vzít slovo ještě komise. Děkuji, pane předseda. Dovolte, abych poděkovala za to, že dáváte i komisi příležitost vyjádřit názor, že si velmi ceníme zprávu, zprávy SGABu. Určitě souhlasíme s analýzou a závěry této zprávy. Jenom bych rád ještě doplnil do této doplnění diskuse, že komise v současné době vypracovává dokument, který bude řešit celou řadu otázek, o kterých eh, jste se dnes eh, zde zmiňovali. Mimo jiné to, jak eh, se zaměřit na snahu po, poskytovat vysoce kvalitní údaje i ve velmi citlivých oblastech. To se týká právě záležitosti jako jak <clears throat> zajistit provádění, lepší provádění etického kodexu v členských státech, protože, jak Eh, o tom hovořil pan Eckerholm, to je jedna z klíčových eh, otázek. Dále, eh, jak organizovat práce tak, abychom měli lepší kontrolu nad těmi počátečními zdroji dat, to znamená nad vstupními daty pro Národní statistické úřady Parlament nám v minulém roce poskytl další pravomoce pro provádění těchto, těchto šetření a zjišťování a nyní jde o to, jak to skutečně zajistit v praxi, jak zaručit lepší kontrolu nad těmi počátečními vstupními údaji, které přicházejí z účetnictví vlád, z účtu vlád. Děkuji. Eh, pan kolega, dobrý den. Já, pokud jsem to správně pochopil, mohu hovořit svojí mateřštinou respektive vím, že samozřejmě mohu kdykoliv hovořit svojí mateřštinou, ale tady se to dnes hodí. Omlouvám se za to, že jsem přišel o něco pozdě. Kvalitní statistiky, jak jsem vyrozuměl, to je téma, o kterém jste se již bavili. Nedostatky v kvalitě statistik u zemí, které tuto oblast řeší už celou, celou řadu let, například moje vlastní země, eh, má určité problémy v oblasti statistik, v oblasti toho, jakým způsobem měřit některé indikátory. Pokud se snažíte stanovat kvalitu v jednotlivých zemích, eh, v zemích, kde tedy se obvykle počítá s vysokou kvalitou statistických údajů. Zjišťujete nějaké nedostatky i v těchto případech a jaká doporučení činíte? Vzpomínám se, že jsme mm, oblast statistiky projednávali ze parlamentu již v minulosti a jeden z návrhů, které já jsem podpořil, spočíval v tom, že je možné zaujmout přístup, který se uplatňuje v jiných oblastech, to znamená, že eh, respektive, že, že někdy vzniká situace, kdy některé země neposkytují kvalitní statistické údaje, nebudu tady nikoho jmenovat, ale můžeme se nějak zaměřit na tyto země eh, v tom smyslu, zda ty poskytují spolehlivé statistiky a může jít eh, jak o činnost, jak o, jak o problémy v rovině národních statistických úřadů, tak také ministerstva financí, které poskytují, která poskytují vstupní údaje. Děkuji. Eh, vy jste vlastně položil dva dotazy. První se týkal poptávky po kvalitních statistikách, statistických údajích a zda je tato poptávka eh, poptávka plněná. My si eh, neprovádíme analýzu toho, zda statistické údaje, které jsou schromažďovány a poskytovány Ehm, plní příslušná kritéria kvality, ale co můžeme činit je, že eh, zjišťujeme, zda pravidla pro vypracovávání kvalitních statistik jsou dodržována eh, v členských státech. To můžeme sledovat. Zda tedy se členské státy snaží produkovat co nejkvalitnější statistiky. Toto je oblast, kde myslím, došlo zatím k nejmenšímu pokroku od roku 2005, kdy byla podepsána ta dohoda. Existuje celá škála návrhů, které jsme předložili v oblasti eh, lepšího uplatňování kritérií kvality než do posud. Kromě toho jsou zde některé technické problémy, což potom někde znamená, Eh, že je stále ještě nemožné v některých zemích získávat eh, tak kvalitní údaje, jak bychom si přijali, jak bychom očekávali. Eh, zatím jsme neměli příležitost k tomu vypracovat stanovisko. Jinak doufáme, že ty dodatečné pravomoci, kterými je nyní vybaven Eurostat, to znamená pokud máte dojem, že hrozí, že pravidla nebudou plněná, nebudou držována, tak existuje možnost um, to prošetřit spíše ve smyslu auditorské činnosti. A my se domníváme, že toto skutečně představuje krok směrem vpřed a doufáme, že to přinese zlepšení v oblasti kvality a že to přispěje k omezení rizika Eh, záměrného poskytování nesprávných statistik. Jsou ještě nějaké dotazy? Takže pokud, eh, pokud ta valná většina poslanců výboru bude souhlasit, valná většina, která je zde přítomná, tak není odročíme schůze do 10.30.

Um, Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na naší dnešní schůzce. Je to samozřejmě velice perný týden, čtyři dny výborů. Že lidé toho mají hodně tento týden a nás čeká slyšení. Nás čeká slyšení s panem Pítrem Pratem. Jde o jmenování člena výkonné rady Evropské centrální banky. Jak víte, Rada ECOFIN 15. Druhý rozhodla o doporučení eh, Pítra Preta od 1. 6. letošního roku a to na 8 let, na 8 leté období na základě článku 283 dva ETFU naší smlouvy. Je to právě Evropská rada, která, jim, která navrhuje členy výkonné rady Evropské centrální banky a oni připravili pozitivní hodnocení v březnu a nyní jde o plenární zasedání Evropského parlamentu, které rozhodne o potvrzení tohoto návrhu 24. března letošního roku. Čili dnes proběhne slyšení a doporučení na plenárku připraví výbor EKON, jak všichni víte. My jsme řekli Pítrově, že má 15 minut na úvodní vystoupení. On mi řekl, že možná ani nevyčerpá těch 15 minut, já už to nebudu dále protahovat, protože všichni samozřejmě máte k dispozici jeho životopis, není mezi námi poprvé, čili dávám mu rovnou slovo. Děkuji. Děkuji, Dobré dopoledne a dovolte několik slov, ještě než dojde k diskuzi. Je pro mě velikým potěšením, že se mezi vámi jsem si vědom odpovědnosti eh, funkce nebo postu, který, na který jsem byl navržen. Samozřejmě tomu se budeme ještě věnovat. Když se podíváme do minulosti, tak fungování eurozóny v rámci fungování eurozóny můžeme říct, že to mm, fungovalo víceméně dobře, protože hlavním cílem je cenová stabilita. Ovšem, když se podíváme na počet těch otřesů, které měly dopad na eurozónu, myslím si, že je docela zajímavé, že v podstatě inflace zůstala tak velice dobře ukotvená, což je velice dobrý nebo pozitivní záležitost v řízení eh, v oblasti finanční nebo v období finanční krize. Nicméně finanční krize, a to je druhá záležitost, které se chce zmínit, eh, finanční krize poukázala na mnoho výzev, které musíme naléhavým způsobem řešit. Některé tyto výzvy nejsou, jsou teda typické pro eurozónu, to je finanční stabilita, ovšem to platí i u všech ostatních centrálních bankách v, ve světě, ovšem některé jsou typické pro eurozónu, například posílení hospodářské zprávy a řízení v eurozóně. Některé výzvy jsou technického charakteru, jiné spíše politického charakteru a Evropský parlament jistě v tomto ohledu hraje klíčovou roli. Rád bych zdůraznil tři výzvy, které jsou spojeny jednak s finanční stabilitou, poté s řízením a zprávou v rámci eurozóny a třetí záležitost um, výjimečná monitorovací opatření, které, která jsme uplatnili od začátku finanční krize. Čili nejprve první výzva. První výzva je opravdu zásadní důležitosti a to vztah mezi monetárními politikami a finanční stabilitou. Myslím si, že v této oblasti musíme dále rozvíjet a využívat lepším způsobem analýzu v rámci druhého pilíře monitorovacího rámce, především pokud jde o úvěry. To je technická záležitost, když se nad tím zamyslíme, ovšem v praxi to bude znamenat politickou záležitost, protože bude muset monitorovat ten cyklus kreditu nebo úvěru, jakým způsobem se to vyvíjí v rámci ekonomiky. To je první klíčový záležitost, je to klíčové pro lepší pochopení role finančního sektoru v rámci trans, toho um, přechodného mechanismu monitorovacích politik. To je zásadní makroekonomické ehm, uh, mm, nástroje, které máme k dispozici, ty vyvíjíme a ty jsou nesmírně důležité a musíme se podívat na to, jakým způsobem fungují s těmi monitor, monetárními uh, politikami a zároveň jaké je tam zapojení jednotlivých úřadů, jednotlivých hráčů, které jsou zapojeny do celé, kteří jsou zapojeni do celé oblasti. Druhá záležitost je řízení a zpráva v oblasti eurozóny se jasně poukázal na to, že ekonomické politiky v podstatě EMU nejsou dostatečné. V důsledku toho monitorovací politika byla přetížena v posledních letech. Já pracuji pro centrální, jsem pracovníkem centrální banky a nejenom s ohledem na evropské občany. Vítám různé iniciativy a úsilí Evropského parlamentu, především vašeho výboru. V tomto ohledu váš výbor se snažil o posílení EMU eh, v posledním období. To je pro mě nesmírně důležité důležité nejenom jakožto pro eh, občana, ale i pro pracovníka centrální banky. Posílení tohoto rámce je nesmírně důležité. Fiskální konsolidace, strukturální reformy, oprava různých nedostatků na národní úrovni. To vše bylo z pohledu EMU nedostatečné, pokud jde o dobré fungování eh, této unie. Samozřejmě, že v dobrých v obdobích, pozitivních obdobích je to bezproblémové většinou, ovšem v, těžké, v těžkém období vidíme poté důsledky na fungování eurozóny, negativní dopady. Já si myslím, že potřebujeme kvant, jakýsi, jakýsi skok nejenom malý pokrok v této oblasti, to je jasné pro mě, nejenom jakožto pro bankéře, ale i z politického hlediska. Klíčovým aspektem a klíčovým úspěchem tohoto, eh, této změny je i, eh, je, mm, i zapojení nebo mm, ze strany našich občanů, to je důležité nejenom s ohledem na Evropský parlament, ale i pro centrální banky, to znamená, nesmíme na občana zapomínat. Lepší zpráva a řízení v této oblasti bude znamenat to, že vztah mezi Evropskou centrální bankou a ostatními orgány, nejenom pokud jde o dohled ministerstva financí, parlamenty, to vše bude znamenat klíčovou důležitost. Tyto vztahy budou muset být posíleny. V rámci všech těchto změn, v rámci řízení a zprávy, je zásadní, aby Evropská centrální banka zůstala nezávislým orgánem s jasně definovaným mandátem. Proto musíme postupovat velice obezřetně, aby ten mandát byl opravdu jasný, pokud je jednotlivé úřady, pokud je jednotlivé hráče. To je jedna z hlavních výzev. A zároveň musíme vzít v potaz nové způsoby řízení a zprávy v této oblasti, což mm, zahrnuje mnoho intenzivních rozhovorů mezi jednotlivými úřady, ale zároveň to, aby ta klíčová odpovědnost jednotlivých orgánů byla velice jasně definována. Další záležitost, o které bych se rád zmínil, je normalizace měnových politik tato, jak víme, euro oblast eh, se, se snaží o překonání této hluboké krize. Evropská centrální banka ty klíčové eh, sázby by chtěla dostat na tu původní eh, hodnotu. Mm, nestandardní opatření budou, už nebudou uplatňována, mm, jakmile zjistíme, že už v podstatě je nepotřebujeme pro ten zdravý přechod k zdravé ekonomice. Vhodné nastavení těchto eh, mechanismů je velikou výzvou, především ve stávajícím období, které ještě pořád, eh, ve kterém převládají určitá slabá místa, nejistota. Jsem přesvědčen o tom, že všechny tyto výzvy, eh, kterým čelí ECB v současné době kolegiální rozhodovací proces a velice profesionální zaměstnanci představují obrovskou výhodu a obro, obrovskou mm, mm, kvalitu pro eh, naši práci, to znamená kvalita našich pracovníků a všech, spolu, všech spolupracovníků, která je zásadní pro technické výzvy, které nás čekají. Já osobně doufám, že budu, že budu velikým rovněž příspěvkem při řešení těchto výzev. V minulosti jsem se zaměřovala na akademickou oblast, bankovní oblast, finanční záležitost. Jako akademik i jako bankéř mm, mám doktorát v této oblasti. Byl jsem profesorem ehm, na ehm, Univerzitě Libre v Bruselu. Zabýval jsem se především e, monetárními záležitostmi, e, evropskou integrací, etikou v oblasti podnikání. Poté jsem byl hlavním ekonomem velikých bank bank v Belgii, pracoval jsem v soukromém sektoru, tak tím jsem získal mnoha, přehled v různých dalších oblastech, v oblasti bankovní e, kultury, prostředí mezi investičními bankami, státními bankami a tak dále. Rovněž jsem e, pracoval na belgickém ministerstvu financí, e, a v roce 2002 jsem pracovala v Národní bance jakožto výkonný ředitel v Belgii. Byl jsem odpovědný za finanční stabilitu, byl jsem odpovědný za dohled v oblasti platebních systémů a finanční stabilitu. Dále jsem byl rovněž členem um, belgické, um, belgické společnosti, která byla zodpovědná za eh, komerční banky. Byl jsem ve výkonné radě a jsem zodpovědný v rámci centrální banky uh, za model tzv. Twin Peaks což je velice obtížná oblast, protože naším cílem je zlepšení dohledu v bankách. To znamená, nejde pouze o změní institucionálního eh, eh, zřízení, ale o dohled nad finančními institucemi na základě eh, zdrojů, které jsou omezeny. To je veliká výzva. Byl jsem členem mnoha mezinárodních i evropských výborů v posledních letech. Byl jsem zodpovědný za analýzy, rozhodovací procesy u klíčových regulačních záležitostí. Myslím si, že jsem eh, získal i technické dovednosti, znalosti v oblasti veřejných politik, centrálního bankovnictví, finančního, finančního řízení. Všem to, co je pro mě nej, nejvíc, nejdůležitější, je dobré pochopení různých profesionálních prostředí, centrální banka, komerční banky, ministerstvo financí, akademická půda. A nyní jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Petře. Já se omlouvám tlumočníkům, pokusím se později v odpovědích k diskusi hovořit o něco pomalej. Eh, ano, je pravda, že něk- mezi tlumočníky jste vyvolal trochu poplach. Eh, děkujeme mnohokrát. Máme zde pořadí tazatelů. Eh, každý bude mít asi každý bude mít pět minut. První otázku položí Jean-Paul v prvním kole dotazu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já vás mohu ujistit, že budu hovořit stručně. Vysvětl, eh, vyslechl jsem si eh, technické vystoupení a mám na pana Prata otázku. Chci se zeptat, proč kandidoval na tento post. Děkuji. To je obtížná otázka, protože ehm, se týká trochu mého osobního založení. Je to opravdu osobní dotaz. Mohu vám říci, že když ECOFIN, ministři financí, mi Eh, nabídli, navrhli mě jednomyslně na tento post, eh, tak eh, mnoho přátel mi posílalo maily a blahopřálo mi, navrhovalo, že to oslavíme. Já jsem jim řekl, já jsem jim odpovídal, že celý ten postup ještě není dokončen, že ještě to není jisté, což tady vidíme konec konců dnes, a také, že pocity mé, které se s tím spojí, nejsou, není vůbec pocit, že třeba něco slavit, spíše je to pocit velké odpovědnosti vůči něčemu, co mě vždy v životě provázelo a tím je evropský ideál. Takže spíše eh, než pocit, že bych měl oslavovat, eh, cítím opravdu velkou jako odpovědnost a eh, v podstatě s velkým, s velkým klidem prožívám toto období a spíše, spíše opravdu samé pocity pojí s tou odpovědností. Nyní je to již více jak deset let, co pravidelně jezdím do Frankfurtu, do Evropské centrální banky, takže eh, v, tom, v tomto aspektu by to v podstatě představovalo kontinuitu v mém eh, profesním životě. Eh, nicméně celý systém dnes čelí velkým výzvám, takže skutečně pocituji velkou výzvu a také velkou angažovanost v souvislosti s touto funkcí. Děkuji za tuto otázku, na kterou nebylo úplně snadné odpovědět. Děkuji. Další otázku položí Udo. Vielen Dank, Sharon. Děkuji, Sharon, pane Prete, jsme od minulého týdne v nové situaci. Evropské nebo státy euroze, eurozóny se rozhodly zavést permanentní systém finanční stability. Je to systém, který by měl pomoci nám vyhýbat se různým krizím a v této souvislosti jsme hovořili s tím, že naše finanční politiky byly v podstatě Eh, přetížené prací, stejně jako Evropská centrální banka je přetížená prací a v tuto chvíli máme tedy nový mechanismus finanční stability, který by měl pojistit také dluhy. A já jsem se chtěla zeptat, zdali byste mohli říct něco o rozdělení práce mm, mezi Evropskou centrální bankou a tím systémem ESM, který by měl dlouhodobě stabilizovat euro. Takže já jsem si chtěl vědět, jak je ta práce mezi nimi rozdělená. Uh, ano, pardon, odpovím anglicky, nikoli francouzsky. Samozřejmě ty diskuse ještě běží, takže já není odpovím na základě toho, co vím a co se sám domnívám. Je zřejmé, že, jak jste uvedl, měnová politika byla přetěžována. Myslím si, že je důležité eh, vyvinout nový mechanismus, který umožní centrálním bankám a centrální bance evropské více se zaměřit na jejich hlavní poslání, kterým je cenová stabilita. To je, myslím, klíčová otázka, která je projednávána. A samozřejmě proto ECB a její guvernér vyjádřili názor, že flexibilita pro eh, evropský eh, mechanismus stability by měla být co nejširší. To neznamená, že bychom eh, vypízeli nový ESM, aby využíval své pravomoci, ale třeba, aby v tom, do fungování toho mechanismu byla dána dostatečná flexibilita. Víme, že mm, ECB usnadňovala transmisní, tedy ve snaze zajistit fungování transmisního mechanismu, takže vlastně překročila eh, kroku, ke krokům v oblasti uvěrování, eh, ale samozřejmě to je pouze eh, dočasný režim a nyní už musíme pomýšlet na upuštění od těchto neortodoxních opatření. Proto se vede diskuse mezi ministry financí, ministry financí a centrální bankou. A samozřejmě je klíčové, aby tato diskuse byla dokončena a zároveň ten signál, který je, z toho vzejde, musí být takový, že ESM musí mít dostatečnou škálu instrumentů pro to, aby mohla zajišťovat svoji funkci. Pokud tomu tak nebude, pak by ECB v některých případech, jak jste sám uvedl, bude muset být přetížena A další věc, kterou jste zmiňoval, když se podíváme hlouběji, tak je velice obtížné hledat vyváženost mezi solidaritou, eh, kterou samozřejmě musíme zachovat v eurozóně, ale také zajištěním toho, že pobytkové režimy jsou správně nastaveny a že je, máme tady eh, správnou vyváženost mezi solidaritou a odpovědností. A o tom se vede veliká diskuse, jak, to, jak by tato hlediska vyvážet. A samozřejmě to není pouze technická záležitost, je to, v, je to v zásadě politická diskuse o hledání správných pobídek a správné vyváženosti mezi aspektem eh, solidarity a odpovědnosti, to je nesmírně důležité a vy v tom samozřejmě budete sehrávat eh, ústřední roli. Eh, rád bych ještě zopakoval v této souvislosti, že vezmeme-li si všechny ty politické diskuse, tak nakonec, a to jsem zmiňoval již ve svém stručném úvodu, nakonec je především třeba zajistit, aby se s tím stotožili, aby to přijali, akceptovali evropští občané. E, není možná, abychom zhora vnucovali e, nějaká, nějaká pravidla a solidaritu. E, ta vyváženost dnes není zřejmá, kdyby to občané nepřijímali, to by bylo nebezpečné. A samozřejmě Evropský parlament v tomto smyslu hraje klíčovou roli. To jsem také zmiňoval. Ale zároveň je to velmi významné pro centrální banku, protože ústředně posláním centrální banky je cenová stabilita a Eh, jeden z jejich eh, nástrojů kvůli eh, finanční krizi, kvůli těm událostem, musel, tedy, musela ECB stáhnout i po nekonvenčních nástrojích. Děkuji. Další otázka přijde od Alde. Vy, Silvie, v prvním kole? Dobrý den, pane Prate, tady jsem. Já mám pro vás jeden dotaz. Vy jste podle mého zcela správně ve svém úvodu zmiňoval nebo ve svém vystoupení zmiňoval to, že občané eh, musí akceptovat eh, kroky centrální banky a eh, se, abychom podpořili její nezávislost, abychom zajistili, že inflační cíl bude dodržen, tak ne, že trochu trápí a děláme starost, když hovoříme o balíčku například hospodářského řízení a zprávy se zaměstnanci od sebe, už jsme o tom hovořili, jak zaručit, aby tady nebyl rozdíl mezi vnímáním inflace a reálnou inflací, protože to je nesmírně důležitý prvek. Já si myslím, že Evropě se podařilo něco zcela zásadního, protože eh, eh, přestupila s disciplínou eh, k inflaci, ale to vnímání přímo v terénu je trochu jiné. Takže není třeba třeba pozměnit indikátory, je to částečně tady technický dotaz, ne pouze, ale má to i technické aspekty. Když se ptáte veřejnosti, pokud je um, o předpokládanou inflaci, inflační očekávání, tak uh, obvykle ta odpověď bývá poměrně uspokojivá. Ale když se, když se, se pustíte v Evropě do ulic a zeptáte se lidí, tak často ty odpovědi vypadají jinak, než eh, o čem hovoří průzkum veřejného mínění. Například, když se zeptáte, jaký máte pocit ze zrůstu cen. Eh, pravidelně provádíme šetření, takový barometr a Eurobarometr provádí šetření a ta zjištění nejsou nějak znepokojivá, ale často to je v rozporu s tím, když se sami zeptáte někde občana. Já si myslím, že na úrovni občana právě někdy dochází k určitému zmatení mezi kupní silou, to znamená, kolik si za svůj plat mohu eh, toho nakoupit, jaký košík eh, zboží a služeb. Já si myslím, že dochází ke zmatení mezi vývojem, celkovým vývojem cen, kde ten eh, barometr nám dává poměrně dobrý výsledek, to znamená, že ta inflační očekávání jsou dobře zakotvena. A na druhé straně Eh, vývojem reálné kupní síly. Víme, že v posledních letech eh, určitě jde o více jak desetiletí, dochází ke zvýšení nerovností, eh, ke zprohloubení distribuce nerovnosti obecně. A to potom mezi značnou částí obyvatelstva vytváří pocit či realitu, že tady kupní síla se nezvyšuje. To znamená, je tady určité zmatení mezi tou kupní silou, reálnou kupní silou a e, vývojem cen obecně. My se v ACB snažíme zabývat tím, zda je nějaký velký rozdíl mezi vývojem indikátorů e, ceno, e, indikátor cenových v tom košíku spotřebitelském. Tam totiž je poměrně malý rozdíl mezi cenovými indexy, A myslím si, že by stálo za to skutečně pravidelně aktualizovat tyto studie, protože ve vrstvě sociálně nejslabší vrstvy obyvatelstva eh, v tom košíku například potraviny mají větší podíl než u jiných vrstev obyvatelstva. Eh, a dnes, eh, kdy například dochází ke značnému vzrůstu cen potravin, si dovedu představit, že pro značnou část obyvatelstva to vypadá tak a ten pocit je takový, že, že, je inflace, že inflace jako by byla vyšší, než, než jak by o tom svědčily ty reálné cenové indexy. Takže možná bychom se měli také touto oblastí indikátory zabývat. Aktualizovat to. Děkuji a nyní za EKRK. Děkuji. Za EKR bych vás ráda eh, přivítala dnes v této vaší nové eh, funkci, či kandidátské funkci. Eh, jsme vděční za vaše příspěvky v minulosti. Pomohl jste nám v parlamentu v uplynulých pár letech zorientovat se například v otázce finanční krize. Eh, váš předchůdce poměrně často přicházel do našeho výboru, aby s námi projednával eh, likviditu eh, CCP a centrálních bank z hlediska ECB a poté vznikala následná zpráva, která řešila otázku odpovědnosti, například jaká bude role ECB v oblasti dohledu na CCP oproti roli ESMA. V této souvislosti mě by zajímal váš osobní názor na to, jak by vypadal dohled ze strany obou těchto organizací a jakou roli možná bude muset sehrávat ECB jakožto e, poskytovatel e, garanční likvidity a zda e, zpřístupňování přístupňování této likvidity by neohrozilo fungování toho druhého orgánu, který do toho bude vstupovat. Jak víte, já já jsem se zapojil do diskuse přes CCPS v Bazileji a také v Evropě máme výbor eh, mezi centrálními bankami. Eh, v bazilejském systému je to ten výbor pro eh, platební systémy a systémy vyrovnávání. A, a tam jsme projednávali tu reformu, o kterou zmiňujete. Ta diskuse do posud nebyla dokončena a dovolte, abych uvedl následovné. Já, jak jste viděli z mého životopisu, já jsem dohlížetelem, mm, overseer nad platební infrastrukturami, také strukturami pro vyrovnávání a také pro zúčtování, pro clearing. Nikoli pro obchodování a mm, pro burzy to ne, ale ty ostatní oblasti ano. V mandátu centrální banky je také samozřejmě klíčový zájem na dobrém fungování finančních infrastruktur toto tedy součástí naší odpovědnosti. Proto říkáme, že chceme být zapojeni do tvorby, tak jak to bylo v minulosti, do tvorby norem standardů pro veškeré finanční infrastruktury, platby, zúčtování, vyrovnávací systémy, ale možná i další, jako je messaging. Messaging pro mezibankovní trh například. Zapojili jsme se, jsme zapojeni tedy do mezinárodních výborů, jako je CPSS eh, nebo výbor pro eh, normy IOSCO, a tak chceme postupovat i do budoucna. Já jsem ve svém stručném úvodu zmiňovala skutečnost, že eh, jsem dobře obeznámen eh, s různými, eh, s prostředím v různých typech podniků společnosti. Když se podíváte na centrální bankéře a přístup k různým typům infrastruktur, je to velice odlišná kultura od pohledu dohlížitelů, dohlížitelů nad trhem. Je to opravdu někdy až překvapivé, to srovnání. Kultura v oblasti centrální bankéřů je tak trochu vojenská protože chcete zajistit fungování systému 24 hodin denně. A máme e, plány pro zachování kontinuity, e, kontinuity fungování toho systému a to přichází z naší e, kultury založené především na zaručení dobrého chodu v oblasti pladeb. A myslím si, že právě tento aspekt je velice důležitý, je dobré jej vnést do té problematiky infrastruktur obecně, zejména u CCP, jak jste to zmiňovala. Druhá související s tím otázka se týká e, zajišťování likvidity. Jak víte, na jedné straně můžeme říkat, že CCP mohou potřebovat likviditu ve výjimečných e, situacích. To všichni uznávají, ale do jaké míry bychom měli ex ante jasně říci, za jakých podmínek bude ta likvidita dostupná. Je to také otázka pobídek, protože vy chcete, aby CCP byly eh, odolné z hlediska likvidity a samozřejmě nechcete eh, jim slíbit, podívejte, pokud budete mít eh, s mezerenní likviditou, s hlediska likviditou problém, tak my vám pomůžeme jako centrální banka. CCB jsou odlišné od odlišných bank, protože tam nedochází k, k transformaci při splatnosti a proto my, centrální bankéři, se domníváme, že bychom měli být velice e, obezřetní, opatrní v tom, že bychom k CCP přistupovali jako k bankám. Já si myslím, že e, na tom se shodují všichni, ale je potřeba to dovést až do detailu. Někteří kolegové se domnívají, že je zde e, omezený bankovní účel, respektive že takový by měl status, postavení, tedy omezený bankovní účel. Někteří naopak tvrdí, že to není nutné. Musíme mít jistotu, že zaručení likvidity v situaci zátěže musí být eh, prostě zaručeno a musíme mít nastaveno provozní prostředí pro všechny případy, ale že bychom zároveň neměli k CCB přistupovat jako k bankám. Čili jsou zde jakési dva tábory a ta diskuse stále běží. Ale myslím si, že všichni se eh, shodují na tom, že při stresových situacích, zátěžových situacích je možná nutné poskytovat CCP likviditu, ale otázka teď spočívá v tom, zda to má být eh, té rutině nastaveno, mít tam nějak, mít to stanoveno ex ante a potom je tady také samozřejmě otázka měny, to je velice delikátní Eh, delikátní otázka potom toho, kde budou eh, centrální protistrany umístěny. Někteří kolegové říkají, že eh, CCP, které, které řeší euro, musí být umístěny v zemi či v zóně, kde centrální banka může produkovat euro, tedy v rámci zajišťování likvidity. Někteří zase říkají, že tyto otázky je možné řešit dohodou mezi různými centrálními bankami. Takže pokud například by CCP byla umístěna v Londýně a ošetřila by euro, tak můžeme mít karenci swap mezi centrálními bankami v případě zátěžové situace. Takže to už je potom ta podrobnější diskuse, já nebudu zabíhat úplně do detailu, ale um, jistě o té diskusi víte. A vy jste vlastně položila tři otázky v rámci jednoho dotazu, takže ještě zde byla otázka do vztahu mezi ESMA a centrálními bankami. Já se skutečně domnívám, že musí existovat silná vazba mezi oběma stranami, protože tyto infrastruktury jsou obvykle evropské či mezinárodní já eh, jsem již zmiňoval, že podle mého oba orgány do toho musí zapojeny a musí spolupracovat. Já eh, neříkám pouze konzultovat, skutečně spolupracovat musí. Vím, že v parlamentu se vede diskuse v, v tom smyslu, zda eh, kolegiální rozhodování by za kolegy, aby stačila, nebo zda máme ESMA dát více pravomocí. ESMA se dává klíčovou roli, ale nesmíme zapomínat, že pokud se něco skutečně pokazí v nějaké centrální protistraně, tak eh, potom to bude ten vnitrostátní orgán, který ponese eh, hlavní primární odpovědnost při řešení krize. Jsou to tedy velice složité eh, problémy, nemohu vám tady odpovědět během dvou minut. Zároveň si uvědomujeme, že ESMA musí mít značné pravomoci v těchto věcech, společně, řekl bych, s ECB, společně s ECB ale zároveň musíme nalézt systém, kde také vnitrostátní orgány, které do toho vstupují, eh, jsou rovněž zapojené a týká se jich to, protože nakonec ponesou primární zodpovědnost v případě krize, a to včetně eh, centrálních bank jednotlivých států, které musí zaručit likviditu pro příslušnou centrální protistranu v případě tedy nějaké eh, zátěžové situace. Takže moje znepokojení, zda bych to uzavřel, nebo to, co mě trošku trápí, je, že tady máme termín konec roku 2000 2, říká řečník patrně Messi 12, eh, kde je tady eh, spousta eh, transakcí mimo burzovních se má převést na clearing do konce roku 2000, nikoli 2012. Ano, děkuji za opravu. A to je opravdu velká výzva z různých důvodů, ale také z těch důvodů, které jsem právě zmiňoval. Já si myslím, že to je proveditelné pro tu problematiku, kterou jsem zmiňoval, ale jsou zde i další problémy. Například, co všechno pro mít na starost eh, centrální protistrany, je tady otázka normalizace, ehm, tarifikace přímých členů, nepřímých členů centrálních protistran. Je to opravdu velmi důležité, protože si přejeme a chceme, abyste také vy v parlamentu, no, společně s námi v parlamentu, tedy si přejeme proměnit celou tu architekturu a e, více toho přenést na centrální protistrany, ale také chceme mít jistotu, a chceme mít tady jistotu, že riziko je dobře pod kontrolou a to není nic snadného, je to obrovská výzva, jak sami dobře víte. Thank you. I allowed a long, quest, a long answer because... Ano, umožnila jsem tuto dlouhou odpověď, protože to byla otázka velice komplikovaná. Některé zase otázky byly stručnější. Nevidím za zelené, za zelené někdo, nikdo. Za GUE, nikdo. Dobře, Godfrey. Godfrey Blum. Děkuji, paní předsedající, pane Prete. Na, mm, máme zde maastrickou smlouvu, Dále to byla určitá kritéria ohledně měn pro mm, členy nebo možné členy v tom období. Nakonec to bylo v podstatě v poslední minutě všechno zničeno a najednou zde máme Například to na sekundárních trzích dochází k nákupu státních dluhů, jsou to v podstatě takzvané nekvalitní státní dluhy. To v podstatě jde proti duchu Maastrichtské dohody, to je jasné. A zároveň Maastrichtská dohoda se cituje. Se cituje a je citována jako něco jako jakýsi mandát, který musí mít vlády, protože ty, které se k tomu upsaly, tak v podstatě mm, by to měly dodržovat. Ovšem tato smlouva v podstatě neplatí Můžete nám říct, že v podstatě ten experiment selhal, jak vlastně bylo vidět od samotného počátku a máte nějaký plán B, pokud teda skutečně nějaký plán B máte v tomto ohledu? Dovolte následující. Pokud jde o ta nekonvenční opatření centrálních bank a to všude na světě, nejde pouze o nestandardní opatření v rámci eurozóny. Podíváme-li se na skutečnost, tak zjistíme, že vlastně rozvaha některých centrálních bank opravdu narostla obrovským způsobem. Když se podíváme na stranu aktiv v rámci této rozvahy, tak v podstatě například u Spojených států zjistíme obrovské přímé nákupy právě na těch sekundárních trzích strukturovaných produktů, různých rezidenčně propojených. Já vím, že, že ta vaše otázka směřovala na eurozónu, ovšem abych to trošku uvedl do kontextu. Máme zde obrovskou finanční krizi, některé centrální banky, nešlo o ECB, ovšem mnoho centrálních bank prostě bylo klíčovým nákupčím na sekundárních trzích u těch cených papírů které byly vydány, emitovány v soukromém sektoru, tam bylo velice obtížné oceňovat jednotlivé produkty. Je jasné na základě vašeho dotazu, že u, u, ano, i ta omezená část rozvahy ECB, velice omezená část rozvahy znamená to půjčování mezi finančními institucemi na základě určitých záruk, což není stejná záležitost u americké centrální banky nebo britské centrální banky, čili já jsem opravdu velice rád, že v eurozóně jsme nebyli tlačeni tímto směrem. Opravdu mě to velice těší. Ano, je to ta velice malá část, o které jste se zmínil, a to znamená, že v rámci monetárních politik, v rámci té jednotné zóny mm, měnových politik jsme měli mechanismus eh, určitého přechodného období, to znamená, když jste stanovovali eh, úrokové sazby, tak jste se museli podívat na to, jak to funguje v rámci celého systému. A je pravda, že tento přechodný mechanismus pro některé země prostě nefungoval. Prostě to nefungovalo. A to si myslím, že právě vysvětluje ten dočasný zásah ze strany centrálních bank a právě proto Ano, já samozřejmě myslím, že Udo položil tu první otázku. To je proto je pro nás velice důležité pro centrální, pro Evropskou centrální banku tento ESM mechanismu, to, že na něm pracujeme, když se podíváme na jiné země, které se to dotýká, které mm, finalizovaly různé programy mm, mm, v tomto ohledu nebo která se dotká různých omezení. Samozřejmě, že s těmito operacemi jsou spojená rizika. Ta rizika pro roz, nebo které, mají dopad na rozvahu, jsou omezená, a protože tyto programy jsou dočasného charakteru. Um, ten tlak na mé kolegy v rámci ECB, především s ohledem na diskuzi v ECOFINu, se právě dotýkají této konkrétní otázky, kterou jste položil. Děkujeme, říká paní předsedající. Já mám pocit, že za nezařazené zde nikoho nemáme. Pan Werner Lange. Ja, vielen Dank. Děkuji. Děkuji, pane Prata. Vy máte samozřejmě mnoho zkušeností z vaší Belgické národní banky. Tuto chvíli jste v podstatě na vyšším stupni. Vy jste se vyjádřil k různým mechanismům a nástrojům, ale já se chci zeptat, jak se stavíte k otázce cenové stability ve srovnání s ostatními tematy, jako například zaměstnanost, podpora konjunktury, podpora hospodářství jak by měl vypadat, eh, jak by měl vypadat například vývoj úrokových sazeb a co, jak je to spojené také s eurem. Um, Děkuji. První dotaz. Já jsem myslel, že to nebyla ta tradiční otázka mezi ostatními cílemi, to znamená zaměstnanost, růst a eh, stabilitou cen. Já si myslím, že to je spíše dneska je mm, ten, dneska jde spíše o to, zda ta cenová stabilita je dostačující, když se podívám na rozdíl mezi obchodním cyklem a finančním cyklem. To jsou dvě odlišné záležitosti, protože finanční cyklus může být velice dlouhý. Osobně si myslím, že pokud jde o cenovou stabilitu, zaměstnanost, růst, tak tam opravdu nemám k tomu nic nového, co bych mohl dodat. Klíčovým cílem, pokud jde o mm, mm, cenovou stabilitu, mm, já myslím, že ty hlavní cíle již byly realizovány. Vidíme, že pokud ta očekávání inflace jsou stabilní, že vidíme, že opravdu pokud jsou tyto výhledy stabilní, tak to znamená manévrovací pole, rozsáhlé manévrovací pole pro centrální banku, která může využívat v tomto období různé nástroje pro podporu um, obchodních cyklů. Ovšem to je samozřejmě propojeno s realizací toho prvního cíle. Když si představíme, a nejenom pokud jde o eurozónu, ale i v ostatních oblastech, když si představíme takovou situaci, kde očekávání v oblasti inflace by byla mnohem vyšší, když centrální banka již začíná využívat nekonvenčních mechanismů. My jsme takovou situaci neměli v současné době, mm, všem mm, centrální banky právě podporují ekonomiku nekonvenčními metodami, to má svá omezení, to je téma mm, pro diskuzi, ty limity stanovujete vy, ovšem je zásadní, když se podíváme na využívání nekonvenčních politik či mechanismů, protože prostě k tomu ta situace potom volá, tak ta e, e, jeho jeho důvěryhodnost e, těchto mechanismů je velice důležitá z ohledem na naše občany. Ehm, paní Sylvie Gulár položila podobnou otázku. Musíme se velice zabývat tím, jak lidé vnímají inflaci ehm, nebo očekávání v oblasti inflace a zároveň otázky, které jsou propojeny s kupní sílou nebo to, jak, jaký to má skutečný dopad na obyvatelstvo. Když se podíváme na mzdy, na platy, tak můžeme říci, že očekávání inflace jsou ještě pořád pod kontrolou, by řeklo. Všem mm, víme, že mm, v současné době probíhá rozprava o mzdách v Německu, ehm, čili já v této oblasti cenové stability nevidím žádné nové aspekty. Osobně mám větší obavy u toho propojení mezi eh, eh, finanční stabilitou a cenovou stabilitou. Z dlouhodobého hlediska tam dojde k určité konvergenci obou těchto, obou těchto indikátorů, protože kdyby došlo k nějaké bublině, třeba úvěrové bublině, kdyby v současné době eh, inflace byla nízká, tak jakmile dojde k prasknutí této bubliny, tak by to mělo poté dopad i na cenovou úroveň. Pravděpodobně došlo k negativním cenám, deflaci a tak dále samozřejmě. Poté mm, ten vývoj by mohl být různý. To znamená, že z dlouhého hlediska je zde propojení mezi cenovou stabilitou, jak ji vnímáme v tom, řekněme, relativně krátkodobém horizontu a finanční stabilitou. Otázka vyvstává, když musíte když si musíte vybrat v rámci konkrétní situace, například řekněme nějaké ceny nemovitosti, nebo, nebo se podíváme na to, jak mm, obrovský boom v oblasti úvěru a tak dále, ovšem na, nemá to nějaký konkrétní dopad na inflaci, alespoň teda nejenom z toho krátkodobého hlediska, ale i řekněme mm, v horizontu jednou až dvou let, to znamená to středně dlouhé období a tam může dojít k tlaku mezi těmito dvěma cíly. Ten design jednotlivých institucí, tak jak funguje v současné době, tak ECB v rámci svého mandátu se snaží co možná nejlepším způsobem využívat ten přístup dvou pilířů v rámci, v rámci monitorovacího rámce. Toto si myslím, že je opravdu rámec, který je nejkvalitnější a který bychom měli zachovat. Samozřejmě, že i Eh, jsme, spolupracujeme i s eh, Úřadem pro systémová rizika a tak dále. To je nová výzva, to musíme zajistit. Musíme zajistit nezávislost ECB, která musí fungovat v rámci svého mandátu, protože víme, že může zasahovat i do finanční stability nebo má dopad a reaguje i na situaci v kontaktu s ostatními institucemi, to je jasné. Ovšem hlavním cílem je cenová stabilita, pokud jde o ECB a tento stávající rámec bychom mohli využít k možným opatřením, pokud teda budete chtít zasáhnout i u ceny aktiv. Ovšem to je mm, jedna z těch hlavních výzev, o které jsme se zmínili v úvodním vystoupení. Děkujeme. A ještě, a ještě ano, ten, ten pakt pakt se stručně, protože už nemáme moc času. Ano, pokud jde o pakt pro euro, to si myslím, že je krok správným směrem. Ovšem, je zde mnoho technických záležitostí, které ještě musí být nějakým způsobem vyjasněny. Obecně řečeno, centrální bankéři mají takový pocit, že ta pravidla nejsou dostatečně přísná, není tam dostatek automatických postihů, automatických sankcí v tomto paktu. Já osobně to podporuji, ovšem rád bych velice k tomu stručně ještě dodal následující. Pokud je automatická pravidla v oblasti sankcí, tak ta funguje pouze, pokud eh, máte širokou podporu občanů. Potom můžete opravdu velice rychle uplatnit nějaké populistické řešení. Proto si myslím, že je to, mm, že bychom spíše se měli zabývat možnosti automatických sankcí, opravných opatření, ovšem zároveň musíte přezít odpovědnost. Odpovědnost, nebo teda i, i občané s tím musí souhlasit. A to je podle mě veliká výzva. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Ano, Wernere. Eh, Sie Teď eh, jste několikrát zmínil, že občané se na tom musí podílet, ale přece Evropská centrální banka je nezávislou organizací, tak jakým způsobem to myslíte? Já si myslím, že ta odpověď je dvojí. ECB se zodpovídá politickým orgánům Evropskému parlamentu a proto si myslím, že je velice důležité, aby ECB vysvětlovala vám, proč přikládáme takový význam stanovení přísnějších pravidel například v oblasti fiskální rozpočtové politiky, ale půjde potom o to, jak to přijímat um, občané, tedy znamená vy, jakožto zástupci občanů. Já um, nemám dojem, že by to to jakkoliv dopadalo na nezávislost ECB. A další důležitá věc je, aby ECB vysvětlovala občanům, proč uh, je toto všechno důležité a proč uh, i nadále zajímáme to stanovisko, že chceme, aby ta pravidla uh, byla uplatňována automaticky, aby to bylo implicitně nastaveno v, eh, v paktu růstu a stability. Leo, prosím. Děkuji. Před guvernér Evropské centrální banky eh, připravuje eh, prostředí pro zvýšení úrokových sazeb, zejména kvůli vývoji na komoditních trzích. Tady jde o tlak ze strany nákladů, nejde tedy o tlak ze strany měnové. A domníváte se, že při zpřísnění měnové politiky za takovýchto podmínek jde o správný postup tváří v tvář, tedy nákladové inflaci. A zda naopak tady nehrozí riziko u takovéto postupu, že ohrozíme, ohrozíme růst v době křehkého oživení a v době, kdy samotná centrální banka eh, vyzývá ehm, ke striktnímu rozpočtování, přísnému rozpočtování a také k uměněnosti v memzové oblasti. Jean-Claude Trichet eh, hovořil o tom, že zvyšovat platy, zvyšovat zde dnes by bylo chybou. Ehm, takže makroekonomie sází na eh, rozpošt, měnovou, rozpočtovou a platovou disciplínu a je otázka, zda pak my vlastně tímto eh, nesměřujeme k makronomické politice pro Evropu, která by byla příliš procyklická. Eh, zatímco využívání eh, produkčních kapacit se ještě zcela nevrátilo do normálu. Čili jakou pozici budete zaustávat, zastávat, zastávat v této věci, pokud bude toto téma nastoleno v příštím orgánu ECB? Já se nevyjádřím k vašim, k vašim posledním větám, ale um, jak je ten můj přístup k této věci? Hovoříte vlastně o inflační, eh, o nákladové inflaci, jde o negativní eh, šok na straně eh, dodávky. Samozřejmě pro zemi, která tímto prochází, je to velice zlá situace, protože zároveň máte tlak zhůru cenový a zároveň se omezuje produkční aktivita. Čo je to opravdu dilema. Když máte šok na straně poptávky, tak dochází ke zvýšení produkce a zvýšení cen, ale v případě Eh, šoku negativní, eh, negativního, tak eh, je to opravdu ta nejhorší možná situace. A tady máme obojí. Ano, máme ten negativní šok. Negativní šok na straně nabídky. Ano, máte pravdu, tím se ta situace ještě komplikuje. Ale protože jste hovořil o té nákladové, o té straně nabídky, tak proto to zmiňuji. Čili to je rozhodně nepříjemná situace, je to, staví nás to před dilema. A další otázka potom zní, zda tento eh, negativní šok eh, na straně eh, nabídky je přechodný nebo stálý. V případě surovin hrozí ztráta životní úrovně pro spotřebitelské země. Samozřejmě je to pozitivní situace pro producenty surovin, protože pro některé, pro tyto producentské země to je dobrá věc, ale pro země spotřebitelské je to situace tíživá tato ztráta životní úrovně tedy potom eh, je třeba vědět, zda ehm, obyvatelé to pochopí a budou to akceptovat, anebo ne v dané zemi. A tady jde o to stanovit, zda mechanismus přenosu tohoto šoku a ty sekundární dopady, za ty tento šok se přenese také do cenového eh, chování, do cenového vývoje. To je ta velká otázka je to otázka toku. Čili je třeba nejprve eh, stanovit, zda ten šok je přechodné či stále povahy a za druhé je třeba se zabývat těmi toky a to tak přesně postupujeme. Jde o eh, extrémní obezřetnost eh, z hlediska inflačního očekávání, anticipace a z hlediska dalších nákladů v ekonomice, nejenom mzdových nákladů, ale celkového vývoje nákladů v ekonomice, vývoje cen v ekonomice. Eh, vy jste zmiňoval ještě eh, další jaksi, diagnózu, která je trošku spochybnitelná, to je otázka míry využívání eh, výrobních kapacit. Vy jste říkal, že existuje velká část výrobních kapacit, která je nevyužívána, proto je zde dostatečná marže proto abychom vedli hospodářskou politiku nenutně zaměřenou měnově, ale prostě pozitivně, umožňující pozitivní přizpůsobení. A Některé země, velké i malé, eh, mají u těchto zemí máme takový eh, dojem, že míra využívání výrobních kapacit je taková, že i v, tomto, v této fázi eh, hospodářského cyklu jsou ty kapacity dostatečně využívána, využívány. Já bych vás požádal, abyste se podíval na situaci zemí, jako je Německo, velká země, příklad malé země Belgie. Tam možná ta marže není až tak velká, jak by si někdy lidé mysleli, ale o tom bychom se mohli bavit, o tom bychom mohli diskutovat. A Poslední věc. Teď už se nespomínám. Poslední věc eh, se týkala... Ne, myslím, že poslední věc byla ta míra využívání výrobních kapacit. A na to už jsem reagoval. Ne, přece jenom jste říkal ještě něco, ale eh, víte, vždy, když dochází k tomuto eh, negativnímu šoku na straně nabídky, tak jde o to, zda je to akceptováno, zda je to přijímáno, anebo zase to snažíme, nebo zase to přenáší jinam, nikoli jako pozorový vývoje cen. Poslední věc, na kterou si vzpomínám, to je takový pocit, nevím, zda je sdělíte, ale že eh, jste poměrně, eh, poměrně dlouhé období nízkých nominálních saze, blízkých 0,01 eh, a to sebou přináší někdy negativní dopady v oblasti Eh, nesení rizika. Když některé rozvojové země nám to velmi vyčítají, samozřejmě to vyčítají USA, ale všem promyslovým zemím, že máme měnovou politiku s velmi nízkými eh, sazbami a v krátkodobém hledisku to nepůsobí problém. A pokud to období, po které to trvá je dlouhé, tak to eh, vytváří problém, protože chuť pro riziku vzrůstá. A peníze potom rychle směřují do Eh, do investic, kde není příliš, příliš velké riziko. Či některé země eh, do některých zemí jdou hotmany, to znamená peníze, investice, které chtějí vysokou, eh, vysokou návratnost, ale je třeba tedy, aby ty úrokové sazby byly, byly v ekvilibriu, aby se to vyrovnávalo. To je výčitka rozvojových zemí. Děkuji. Další otázku položí Wolf Klinz a potom eh, za EKRK. Ještě není teď na vás řada, ale eh, mohu před vás zařadit G. Mitchella, protože bude muset nás opustit. Nevadilo by vám to? Takže prosím, Wolfe. Finanční krize poukázala na to, že Evropská centrální banka, stejně jako další centrální banky, jsou zárukou nebo mají zodpovědnost za eh, stabilitu cen, ale zároveň také za stabilitu finančních eh, systémů. A to samozřejmě vedlo k tomu, že Evropská centrální banka musela velmi úzce vyjednávat s vládami členských států. To znamená, že ta nezávislost Evropské centrální banky byla dosti limitována. A já se ptám, zdali bychom do stanov Evropské centrální banky eh, nemohli dopsat, že je také zodpovědná za stabilitu finančních eh, systémů. Co se týče eh, další otázky, na kterou jsem, kterou jsem chtěla položit, Řecko. Řecko je ve velmi špatné finanční krizi a Současná situace Řecka byla velmi dobře zanalizována, hlavně v souvislosti s jejími dluhy. Na základě těch současných analýz nicméně eh, jsme došli k závěru, že Řecko nebude moci nikdy své dluhy splatit. To znamená, myslíte si, že bychom mohli přemýšlet například o eh, v podstatě likvidaci dluhů Řecka, aby mohlo začít od nuly? Děkuji za tu druhou otázku. Eh, v této věci, eh, děkuji, eh, pokud je o tu otázku, tady s vámi nesouhlasím, po, poskytnu již klasickou standardní odpověď, ale to beru velmi vážně. Já si myslím, že máme nastaven velice razantní program, opravdu je vyvíjeno obrovské úsilí, dokonce jsem o tom nedávno jednal přímo v Řecku. Já si myslím, že tady ta věc potřebuje čas, to jsme zaručili nedávno tím, že se ten program prodloužil. Potřebujeme tady čas, zaznamenali jsme i v jiných zemích, že Eh, vysoký poměr eh, dluhu k HDP Například eh, Belgie byla v takové situaci v minulosti a podařilo se jí díky eh, primárním eh, přebytkům, což není až tak nereálné v případě Řecka to překonat. Ale máte pravdu v jedné věci. Hlavní, hlavním tématem pro Řecko nakonec bude růst. Je třeba zjistit, zda nominální růst bude dostatečný pro to, aby se, to, aby se přerušila ta dluhová spirála. Ale myslím si, že jsme dali šanci, dáváme šanci, poskytli jsme čas, další čas. To je část odpovědi a dále je tady to ta velká otázka externalit. Externalit restrukturalizace dluhu. Myslím si, že eh, to tady teď uvedu, vy o tom sami víte. Musíme velice pečlivě přemýšlet o tom, jaké by to mělo dopady, kdybychom eh, kdyby došlo k nesplacení eh, dluhu členské, členské země EU, členské země eurozóny, jaké by to mělo externality. Eh, někteří lidé tvrdí, že negativní externality by byly poměrně omezené v porovnání se situací, kterou jste popsal. Jiní to vidí jinak, takový názor je i můj, že je třeba dát tomu dá tomu programu řeckému šanci. Ten program je nesmírně přísný, ale zároveň ta země to bere velice vážně a velmi se snaží. Proto myslím, že Řecku musíme dát šanci a ne, ne rovnou tvrdit, že, že se to Řecku stejně nikdy nepovede a třeba ten dluh restrukturalizovat. To by bylo příliš jednodušící a snadné a dopady pro zemi byly velmi bolestivé. Restrukturalizace nikdy není zadarmo. A další věc, myslím si, že to je skutečně reálná výzva, reálný problém. Pan Langen eh, se toho také dotkl je to reálný problém. Myslím si, že eh, v, v rámci měnové analýzy ECB, tam máme ten eh, přístup založený na dvou pilířích a myslím si, že u toho druhého pilíře, pokud jde o eh, rozvahu, včetně úvěrové stránky v měnovém sektoru, tam to nebylo dostatečně využíváno. Podíváme-li se například na měnovou nabídku M3 v období před finanční krizí, je jasné, že do budoucna tyto informace musí být využívány v měnovém rámci a pokud, učíme, pokud půjdeme ještě krok dále a ptáme se, zda máme redefinovat mandát, tak řeknu určitě ne. To by bylo nesmírně nebezpečné, protože když řešíme finanční stabilitu, tak eh, řeš, jednáme s celou řadou orgánů a nakonec ministerství financí. Protože pokud do toho vstupují peníze daných poplatníků, pokud dochází k restrukturalizaci soukromého dluhu, je to, jsou to vysoce a výsostně politická rozhodnutí. Pokud se do toho začnete míchat z hlediska institucionálního nastavení a toho, jak jsou nastaveny pravomoci a mandát, tak potom dochází k úplnému směšování odpovědnosti a to bych rozhodně neradil. Domnívám se, že při tom měnovém rámci, který máme dnes, máme dostatečný manevrovací prostor pro to, abychom přebírali část odpovědnosti za finanční stabilitu, ale to není celá naše stabilita a mandát. Náš hlavní, náš hlavní mandát je měnová stabilita, ale samozřejmě třeba eh, pohlížet trošku více do budoucna, než tomu bylo v minulosti a využívat eh, a pracovat s více informacemi, než jak jsme postupovali v minulosti. Takové tady po naučení z toho vyvozujeme my. A to je také velmi, je to tady velmi důležitá věc, byly k tomu dva dotazy, nebo pojí se s tím dva dotazy. Je to ta věc, že jakožto centrální bankéř potřebujete informace od orgánů dohledu. Někdy je to snadné, protože centrální bankéři jsou zároveň dohlížitelé nad bankami, takže je možné sdílet informace eh, v diskusích o měnové politice, ale Neplatí to pro všechny centrální banky, neplatí to pro ECB, která nenese eh, žádnou eh, odpovědnost v oblasti dohledu, přímého dohledu nad bankami, což je v současné době vyhovující situace, ale eh, pokud je o přístup k informacím a porozumění chování finančního systému, to je všechno klíčové pro ten přenosový mechanismus. A potřebujete mikroinformace, mikrofinanční informace. Samozřejmě víte, že my takovýto postup do plánujeme, ale je to opravdu obří výzva. Děkuji, Kej. E, děkuji, paní předsedkyně. E, e, děkuji právě přijela nová irská ministrině, takže budu muset bohužel odejít. Děkuji, že mi dáváte nyní slovo. Já si myslím, že je opravdu pozoruhodné, že jediní, kdo nesopovědnost za peníze plánových daných poplatníků Irska, tak to není ECB, která podle mě přispěje k tomu problému tím, že ne, e, nerespektovala varování, která já jsem například e, před dvě a půl roky adresovala panu Trišetovi. E, ani evropští investoři, kteří, přivádějí, kteří peníze z, z Německa a Francie vkládají do Irska, E, ani irská vláda, která to všechno umožnila. Je to nakonec daňový poplatník v Irsku, který nese tu zátěž. My jsme se dostali e, z 30% na 120% jako poměr dluhu k HDP. A za to platí naši daňoví poplatníci, prostě soukromí jednotlivci, soukromé osoby. A mně připadá, že opravdu není v pořádku, že ministr financí jedné země která má podnikovou daň, efektivní podnikovou daň ve výši dvě, eh, ve, na dvou třetinách oproti dani v Irsku eh, z důvodu vnitrostátních eh, politických potíží využívá Irsko. To je pro nás naprosto nepřijatelné a opravdu nevím, kam se poděla rovnost, volnost a bratrství. Tohle je naprosto nepřijatelná, nereálná situace. Souhlasíte s tím, že není v zájmu Evropské unie žádat jakoukoliv členskou zemi, aby nesla zátěž, která je neudržitelná. A ta aktuální úroková sazba, která platí e, pro Irsko, ta prostě láme, e, láme hřbet tomu koni, který vlastně není vůbec irským koněm. Já chápu, že tady tady já chápu vaše stanovisko. Já jakož ten centrální bankéř eh, mne spíše zarazilo, já jsem připraven se s vámi o tom třeba soukromě pobavit, ale jakožto centrální eh, bankéř eh, to dobře nerozumím vašemu argumentu ohledně zodpovědnosti EC, či zapojení ECB do té věci. Samozřejmě centrální bankéři, centrální banky obecně měli daleko podrobněji sledovat finanční cyklus, než jak se to provádělo. To je ponaučení, které jsme z toho vyvodili všichni mezi centrálními bankami. A řešíme to nyní, e, protože jsme se zabývali obchodním cyklem, ale nikoli finančním cyklem a jeho křehkostí a těmi riziky, alespoň nedostatečně. A vy jste zmiňoval odpově- zodpovědnost. E, ale křehkost bank a otázka dohledu nad bankami v Rusku, to samozřejmě nepřísluší ECB. E, no, inflace aktiv, jak jsem říkal, to jsem uvedl. Měli jsme více sledovat ten finanční cyklus. Eh, ale inflace cen aktiv byla omezena na některé, byla omezena na některé země. Netýkalo se to všech zemí EU. Samozřejmě každý nese svůj díl odpovědnosti za to dnešní situaci, ale myslím si, že vy tady ECB eh, e eh, stavíte poněkud příliš vysoko. Myslím si, že to neodpovídá realitě. Se to pořadí mělo vypadat jinak. A pokud je o tu otázku zátěže, souhlasíte, že po členské země nemůžeme eh, žádat, aby nesl určitou zátěž, pokud by to mělo potom špatné dopady pro celou eurozónu. Já nevím, eh, kde je ta hranice pro tu zátěž. Ono je to opravdu eh, složité. Řeknu to nepřímo, samozřejmě chápu potíže dnešní vaší země, a jedna z věcí před krizí, samozřejmě se snadno říká takhle eh, s odstupem, ale řada kolegů z oblasti centrálního bankovnictví a dohledu, nebylo jich mnoho, ale část z nich se věnovala tomu problému, který popisujete. To znamená, jak můžeme nastavit dobrý rámec pro Eh, ukončení činnosti bank, eh, tak abychom zabránili takovýmto situacím. Bohužel to nedoběhlo dostatečně daleko před krizí. Finanční sektor se mohl rozvíjet zcela volně, zcela svobodně, nebyl tam nastaven žádný mechanismus pro eh, a řešení ukončení činnosti, takže když potom dojde ke krizi, tak nakonec to nese daně poplatník. My jsme v rámci bazilického výboru se velice snažili to ošetřit. A teď je otázka, jak řešit tu přímo aktuální situaci. To samozřejmě bude na politických orgánech, je to na politických orgánech, ale já to vnímám také jako tragédii určitě. Děkuji mnohokrát. A nyní Kej, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, kladu eh, dotaz za Vicky Ford, která nyní prezentuje svoji zprávu v jiném výboru. Eh, mám tady otázku, zda ECB je nyní, která je největším držitelem státního dluhu v případě některých členských států. A bylo by velice zajímavé slyšet, eh, eh, a Vicky to zajímá, to, já to vyřídím, jak je váš pohled na aktuální a budoucí roli eh, kred, úvěrového selhání CDS? To jsou vlastně dva dotazy. V prvním případě je pravda, že vystavenost riziku v případě, eh, v případě zemí, které mají potíže, je opravdu vysoká, ale zapomínáme, že ta, to riziko v mnoha případech je spojeno s tím dvojím selháním, double default. Přes země, eh, jak jsem zmiňovala ve svém úvodu, eh, například pokud jde o FED, o americkou centrální banku, tak tam vlastně strana aktiv je vlastně jištěním za poskytování likvidity, čili potřebujete vlastně double default, musí dojít ke dvojímu selhání, aby se to dotklo větší části vašich aktiv. Tak tomu tak tomu eh, není, když eh, nakupujete na trhu, když provádíte větší nákupy. Eh, v případě, pokud je o CDS, v těch písemných dotazech byla také otázka od klubu zelených ohledně daně z transakcí či daní z transakcí. A já jsem odpověděl, když se podíváte do mých písemných odpovědí, tak jsem tam reagoval, zmiňoval jsem price discovery mechanism, mechanism. Ten mechanismus zjišťování cen, jde o mechanismus tvorby cen a trh s CDS by byl součástí toho takzvaného price discovery mechanism, mechanismu um, zjišťování, eh, objevování cen. Jde o to, zda ten mechanismus eh, snadno správně funguje. To je diskuze, kterou můžeme vést o cenové tvorbě obecně. Já tedy do toho začlenuji i diskuzi o CDS. Já se domnívám u trhu CDS, že Eh, určitě potřebujeme větší transparentnost a to už se chystá, to se blíží, ale zároveň potřebujeme eh, se pokusit převést co nejvíce mimo burzovních transakcí na eh, formální burzy s jasnou povinností clearingu u centrální protistrany kde by to tady muselo procházet přes eh, CCP, přes centrální protistranu. A jak jsem uvedl už ve své předchozí odpovědi, eh, odpovědích, eh, ten termín 2012, to je opravdu výzva, je tady celá řada otázek, které jsou ještě nedořešeny, ale zbaví nám ještě dva roky, nicméně bude to velice, velice intenzivní práce. A pokud je tady o CDS, tak já vím, že parlament pro státní dluh a pro eh, obnažené eh, transakce a krát, mm, krátké pozice, že by CDS měly být zakázány. Já o tom nejsem přesvědčen. Takový je můj názor. Děkuji. Eh, stále tu nemáme nikoho ze zelených, takže Ani. Ευχαριστώ πολύ, Sharon. Ευχαριστώ. Děkuji. Ευχαριστώ και για την απάντησή σας Děkuji za slovo. Ráda bych poděkovala za vaše odpovědi, pane Praté. A nyní dovolte následující otázku. Je jasné, že musíme samozřejmě reagovat vzhledem na tuto situaci, ovšem domnívám se, že tato velice přísná opatření by mohla vést k další recesi, že to v podstatě ty přebytky nevyřeší problematiku úvěru. Podle mého názoru, poté, co budeme muset zredukovat dluhy. Samozřejmě to je záležitost, která je důležitá nejenom pro Řecko, ale i pro ostatní země. Dovolte následující otázku. Co si myslíte o tom, my už jsme hovořili před roz, už i před zasedáním rady o té možnosti, ovšem o tom se ještě nehovořilo dostatečně, to znamená ten mechanismus nebo stálý mechanismus stability nebo nějaký provizorní fond, který by umožňoval nákup těchto cených papírů na sekundárních trzích. To znamená přesně postup, ke kterému dochází ze strany Evropské centrální banky, to znamená určitá pomoc, um, určité injekce v oblasti um, hotovosti, nebo řekněme, aby státy mohly, mohly skoupit tyto dluhy na základě uh, uh určitých lepších sazen. Pokud jsem to správně pochopil, pokud jsem správně pochopil tu vaši otázku, pokud jsem správně pochopil i veškeré informace, které probíhají mezi mými kolegy v centrální bance, tak eh, tento stabilizační mechanismus by měl být velice pružným nástrojem, pokud jde o jeho uplatnění. Osobně se domnívám, že musíme dělat rozdíl mezi fondem, který bude schopen kupovat na sekundárních trzích a zároveň půjčovat finanční prostředky zemím, které to mohou poté provádět sami. Já osobně bych dal přednost té druhé možnosti, to znamená půjčit eh, jednotlivým zemím, aby, si, aby teda kupovali, poté samozřejmě musíme stanovit konkrétní podmínky. Ovšem, pokud k tomu dojde, tak ten stupeň vystavení riziku, um, tento, um, ta finanční částka bude mnohem větší. Ovšem, to, ty nákupy poté, které uvidíte na soukromých trzích, tak to je v podstatě něco, k čemu dochází, když to to ta odkupování nebo to skupování, to je většinou uh, záležitost, kterou vidíme v období, obtížném období, pod tlakem mm, na straně bank. Čili to znamená, že někteří, uh, který prodávají tyto státní dluhy, tak samozřejmě se jich snaží zbavit za relativně nízké ceny. Ovšem otázka zní, abychom se podívali na cenu, na cenu, kterou je schopen eh, nakupující, schopná nakupující strana poskytnout. Ano, musíme předpokládat, jak bude vypadat situace na trhu, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Řekněme, oni stanoví určitou um, nejnižší hodnotu, ovšem vidíme, že ta poté dojde ke kolísání. Samozřejmě, že je velice důležité, jak vypadá expozice vůči finančním prostředkům. Někdy nejsou dostatečné finanční prostředky, to znamená, znamená, že ty ceny jdou ještě více nahoru. A zase ta diskuze, o které jste se zmínila, já bohužel nejsem zapojen do diskuze ohledně tohoto mechanismu přímo, ovšem myslím si, že co je důležité, to zatím ještě nebylo stanoveno, je to, aby tento fond, aby tento mechanismus, stabilizační mechanismus, měl k dispozici mnoho nástrojů, které bude moci využít. A pokud jsem to správně pochopil z médií, tak právě o tom se diskutuje. Děkujeme. Ole? Děkuji za slovo. Pane Prate, já mám dvě otázky. Jedna je velice jednoduchá, v podstatě očekávám pouze odpověď ano či ne. A myslím si, že ani pod, nebo myslel jsem, že ani Podemata mm, měla položit tuto otázku. Já jsem si přečetl vaše odpovědi na naše otázky. Jednoduchá otázka zní. Myslíte si, že bylo, že minulý týden jsme udělali dobré rozhodnutí, pokud jde o zavedení transakce eh, nebo zavedení daně z finančních transakcí. Myslíte si, že to bylo dobré rozhodnutí? To je první. Víte, já nejsem člověkem, který většinou odpovídá ano či ne na dotazy. Dovolte, abych eh, řekl následující. Já nejsem o tom přesvědčen. Já, jsem, já mm, nechci posuzovat rozhodnutí Evropského parlamentu, která přijímáte na půdě Evropského parlamentu. Nejsem o tom přesvědčen zatím. Ovšem, další věc, kterou bych rád zmínil, dokumenty, které předložil váš výbor. Já jsem četl tyto dokumenty a považuji za zajímavé. Nejsem sice přesvědčen o správnosti toho rozhodnutí, ovšem pokud jsem to správně pochopil, ten návrh, tak to znamená, že komise by se měla zabývat proveditelností tohoto mechanismu. Já osobně se na to dívám skepticky, ovšem pro mě není problémem ta samotná daň toho. Já mm, nejsem zapojen do těchto aktivit, ovšem taková daň by měla snížit volatilitu cen aktiv a zároveň mm, takové ty přehnané ceny aktiv, které měly poté opravdu velice škodlivý dopad na celou záležitost. Já nevím, zda zrovna daně z finančních transakcí by upravila tuto situaci. Ovšem mm, neví, nevidím důvod, proč bychom se neměli věnovat analýze tohoto nástroje. Ovšem ještě jednou opakuji, že nejsem přesvědčen o správnosti tohoto mechanismu. Tak to byla ta jednoduchá část. Vy jste liberál, tak možná proto váháte. V současném období samozřejmě každá schůzka se věnuje i záležitostem Japonska, situaci v Japonsku. Já se chci zeptat, zda si myslíte, že to bude mít dopad na měnovou politiku v Evropě, jaká jsou očekávání, pokud jde o inflaci, pokud jde o úrokové sazby, protože osobně si myslím, že toto je klíčová záležitost. Rád bych věděl mm, z vaší strany, jak se na to díváte vy osobně. Děkuji já jsem doufal, že mi nepoložíte tuto otázku. Je to tragédie. Samozřejmě celá problematika ještě nebyla dořešena. Je to nesmírně obtížná situace, když se podíváme na burzy, na komentáře, analytiku a tak dále. Pro nás, pro všechny je to nesmírně obtížné, ovšem to je náš svět, to je náš život a my prostě s tím musíme nějak fungovat. My si pamatujeme tu situaci z 11. září, pamatujeme si, jaký to mělo dopad. Okamžitě jsme museli zareagovat, podívat se na to, co musíme udělat, i bez ohledu na to, že to byla tragická událost. Čili jedna z věcí, věcí, jak ke které jsme přistoupili v těch posledních dnech, je zajistit to, aby veškeré infrastrukturní mechanismy fungovaly kvalitně v Japonsku. To znamená například jedna z mých pravomocí odpovědností, pokud jde o velké systémy zúčtování, japonské protistrany, japonské banky, prodávání, nakupování mm, cených papírů, to znamená vypořádání mezi jednotlivými institucemi. My chceme zajistit a samozřejmě jsme okamžitě kontaktovali naše mm, dohlížitelé, pokud jde o infrastruktury, platební systémy, v Japonsku systém vypořádání pladeb, máme pocit, že to funguje dostatečně, vidíme neustále messaging, mes, eh, eh, zprávy, které přichází, aktualizují informace a tak dále. Pokud jde o širší dopad této problematiky, je obtížné předvídat. Víme, jaký to může být dopad na energetiku, to je samozřejmě první věc, která nás napadne, jaké budou dopady, pokud jde o dodávky, energetické dodávky a tak dále. Ty diskuze diskuse jistě víte, že probíhají v Německu, v ostatních zemích, pokud jde o jadernou energetiku. Čili to je jedna z věcí, která vás napadne jako první, nebo další věc, která rovněž je důležitá, je určitá nejistota, protože jsou zde různé zdroje, které vedou k nejistotě na, svět, na, na to v globálním hledisku. Blízký východ, to, že finanční krize ještě nebyla překonána, že jsme nedosáhli nějaké normální situace. Čili to je další úroveň, která přidává k této nejistotě. Samozřejmě, že to může mít dopad na růst a tak dále, čili uvidíme, jak to bude vypadat, když se podíváme na tu situaci z roku 95, zemětřesení, já nevím, za to může Můžeme nějakým způsobem srovnat, protože v podstatě zatím ještě celá záležitost nebyla dořešena, pokud jde o hodnocení celé této tragédie a přírodní katastrofy. Když se podíváme na, minule, na minulý vývoj, tak produkce mm, velice rychle poklesne a poté se samozřejmě dojde k obrovskému růstu, protože musíte přistoupit k rekonstrukci celé země. A když se podíváme na ceny na burzách v posledních několika dnech obrovský pokles, obrovský nárůst a tak dále. Čili ten scénář se jaksi opakuje, ovšem nejsem o tom ještě přesvědčen, nevím, jak hodnotit celkový dopad v tom širším hledisku. Veřejné zadlužení Japonska, to je další prvek, který vstupuje do celé mozaiky, to je třetí prvek. Děkuji musíme trošku být pozornější na, na dodržování času, který máme k dispozici. Josefe. Děkuji. Jedno upřesnění. My už dva roky prosíme komisi, aby nám poslala návrh, který by se týkal mechanismu řešení krizí v bankovnictví. Nicméně komise dělá, jako kdyby se nic nedělo a jsme neustále ve stejné situaci jako předtím. To znamená, že se musíme zeptat, jestli trošičku zrychlí. Dále, poté, co Evropská rada schválila možnost toho, že permanentní mechanismus bude kupovat na primárním trhu státní dluhy, chci se zeptat, Evropská centrální banka bude dále kupovat státní dluhy na sekundárních trzích, a nebo bude dále půjčovat členským eh, státům? A druhá otázka, velmi konkrétní. Vydávání evropských obligací do určité výše, do té neriskantní výše, by umožnilo eh, získat vyšší likviditu na trhu, stejně jako ve Spojených státech amerických. A já se ptám, do jaké míry by se snížily náklady právě na těchto emisních trzích, pokud bychom aplikovali tento model? Děkuji, byl jsem požádán o velice stručnou odpověď, bohužel nemáme času, je to obtížná otázka. První záležitost znamená ten mechanismus řešení krizí, ano, máte pravdu, je to propojeno, my jsme bohužel v této oblasti nedosáhli nějakého základ, zásadního pokroku, i když například to, aby, ty, aby banky v podstatě měly jednodušší situaci v takové krizové, eh, krizové zátěžové situaci. Ano, když se podíváme na Evropský úřad, který provádí dohled v této oblasti, to by měla být první priorita. Souhlasím s vámi, komise odvedla velice velik, obrovský kus práce, ovšem bohužel, jak si mm, nikdo o to neměl dostatečný zájem a to je zásadní otázka. My si myslím, já si myslím, že jsme právě platili za tuto nepřipravenost a myslím si, že v podstatě ještě jsme to nevyřešili. Souhlasím s vámi stoprocentně s tím, co jste, o čem mm, jste se zmínil. Ano, je to první priorita. ECB by neměla ano, půjčovat peníze, pokud jde o nákup na sekundárních tezích. To ne, to ne, aby teda mohli to ty státy nakupovat, to je Promiňte, to je poznámka bez mikrofonu. já skutečně nevím, jak by ten primární mechanismus fungoval, nevím za jakých podmínek a tak dále, čili to je pro mě taková neprobádaná zatím oblast. Ještě jednou bych zopakoval to, co už jsem řekl. Centrální banka prostě není bankou, která by měla nakupovat na sekundárních trzích, možná až s výjimkou nějakých krátkých období, opravdu, když se využívá ten, ten uh, uh, přenosný mechanismus, ovšem na to bychom se měli podívat spíše z jiného pohledu a ne z pohledu centrálních bank, právě proto se probíhá tato diskuze. Samozřejmě, že chápu obtížnost um, vyřešení této problematiky. Euroobligace. V zásadě a možná to jednoho dne skutečně k tomu tak dojde, že budeme mít likvidnější trh. Já nevím, kolik těch základních bodů bychom zde měli jenom díky tomu, že bude na trhu více likvidity. Některé země by možná měly vyšší tu hodnotu, protože prostě je to dlouhodobé, sazby v Německu jsou velice nízké v současné době a tak dále. Ovšem, pokud eh, ten systém pobídek není vhodný, tak to v podstatě nemůžeme pokračovat. Když teda eh, budete emitovat tyto eh, obligace, tak v podstatě se vracíte k tomu systému solidar- solidarity, čili nemůžeme to udělat nějak abstraktum, bez nějakého mm, jasného rámce, pokud jde o pobídky, protože to je propojeno se solidaritou. Ano, takzvané blue bondy, red bondy, červené, modré a tak dále. Všechny tyto diskuze si myslím, že jsou velice důležité, ovšem podmínky zatím ještě si myslím, ne, nenazráli. Přesto je důležité pokračovat tímto směrem, musíme mít určitou vizi. Ovšem čas ještě není vhodný, protože nemáme všechny odpovědi. Děkujeme, paní předsedající. Ještě dva poslední dotazy. Elisa a Astrid, prosím. Děkuji. Je nám vždy velkým potěšením, když k nám přijdete. My Tady zastupujeme evropské občany a velmi těžko se nám jim odpovídá. Ve chvíli, kdy hovoříme o selhání států eurozóny, ve chvíli, kdy Evropa ještě nebyla schopná vyřešit problémy v bankovnictví, ať už jde o velké banky nebo příliš velké banky ve státech, kde mají svá sídla. A proto já bych byla ráda, kdybyste ještě trošičku více pohovořil o možné roli, kterou by mohla Evropská centrální banka hrát, protože nejde pouze o systémová rizika. Jde také ještě o spoustu dalších oblastí, které nebyly pokryty. A kromě toho my máme pochybnosti, spoustu pochybností. Protože my jsme například v Evropském parlamentu navrhli s vaší spoluprácí něco trošičku více evropského pro řešení krize v bankovnictví. A komise hovoří o národních fondech, zdůrazňujete národní fondy a ne evropské fondy, což jde trošičku proti tomu, s čím my jsme počítali. Ale když se podíváme na rozhodnutí z 11. března, a budu teď citovat ze závěrů, ze setsátkání. Compliant with EU state. Eh, vlastně soulad eh, s evropskými pravidly pro státní podporu, to musí platit pro veškeré banky, které jsou ve zranitelné situaci. To znamená, že se tady hovoří o té o tom zohlednění zranitelnosti a dále se tu hovoří že proto, abychom mohli posílit finanční stabilitu, členské státy se zavazují přijmout správnou legislativu pro řešení krize v bankovnictví se zohledněním evropského AKI. To znamená, že se tady vůbec nehovoří o rozdělení zátěže a vůbec se nehovoří o možnosti řešení takového problému, jako je například ten problém, kterému v tuto chvíli čelí Irsko. Uh, Já do značné míry souhlasím s tím, co jste řekla. Už jsem vlastně na to částečně odpověděl eh, dříve. Eh, tady skutečně jsme příliš nepokročili o klíčové eh, otázky, kterou je řešení krize a ukončování činnosti bank v krizových situacích. Ale už není mnoho času. Takže druhá věc, hovoříte o tom velik, velice delikátním tématu dohledu nad finančními systémy v dobrých časech, nejprve se podíváme na dobré časy. Eh, já bych byl rád, aby to fungovalo i v dobrých časech. Eh, když se situace normalizuje, tak potom, alespoň v minulosti, vždy potom bylo velmi obtížné eh, vysílat, vysílat silné signály ohledně například bublin, cen aktiv, cen nemovitostí. Jak víte, já jsem předsedala výboru v rámci e CB, který se jmenoval eh, Výbor pro bankovní dohled, který řešil právě tato témata. A v rámci výkonu dohledu eh, v případě nějakých excesů, jako těch bublin, boomů, eh, jsme se zaměřili na určitou zemi a ceny aktiv této země, tak obvykle představitelé této země šli do defenzívy a říkali, ale podívejte, tu situace není tak špatná, vy přeháníte, nevíte, jaké jsou reálné podmínky. A proto jsem se vždy domníval, že potřebuje nějaký neutrální, dobře informovaný orgán, který by mohl vysílat nezávislé signály. Protože ehm, v kontaktu s vnitrostátními orgány je velice obtížné v dobrých časech eh, začít upozorňovat na to, že například ceny nemovitostí jsou příliš vysoké a začít podnikat eh, striktní opatření. V tom novém eh, prostředí, v té nové architektuře uvidíme, jak to bude v praxi fungovat. Je to velice těžce prosaditelné, je to politicky obtížné a proto v rámci eh, governance, řízení a zprávy. Toto je klíčové téma, jak toto bude fungovat. Je to jedna z těch velkých výzev. My jsme z toho dobře vědomi. A pokud je otázku ukončování činnosti a eh, roli občana, či zátěž pro občana, eh, mnoho již bylo vykonáno, ale klíčová, klíčovou otázkou je odolnost systému a ta zatím není dostatečně řešena. Hodně se diskutuje o kapitálových požadavcích, požadavcích na likviditu, ale ne až tolik o um, institucionální architektuře. Ta diskuse o uh, systémově důležitých finančních institucích mnoho nepokročila. Uh, Eh, ani na tomto fóru. Eh, kromě toho, že jsme se bavili tedy o CCP, centrálních protistranách, pokud je o infrastrukturu, tam jsme eh, dosáhli velkého pokroku, ale pokud je o ty systémy důležité finanční instituce, tam jsme ještě mnohého nedosáhli. A stejně tak u toho, co jste zmiňovala. Ale tady nějak neviním komise. Komise se velmi snaží od samého začátku krize. Promiňte, já nějak neviním komise, já jenom si myslím, že se odklonujeme od evropského řešení k souboru národních vnitrostátních řešení a to si myslím velmi nebezpečný trend. Ano, souhlasím s vámi, protože jste zmiňovala možnost Evropského fondu, možnost intervenovat v bankách. Já jsem byl členem té ad hoc skupiny s komisí eh, k tomuto tématu. Na začátku byla velká chuť říci, banky budou muset eh, platit nějaké příspěvky do fondu pro ukončování činnosti bank, který potom bude intervenovat, ale to zmizelo. Eh, pak eh, se ta přestava eh, promítla do přestavy daně, zdanění, to znamená běžné výdaje, nikoli fond pro ukončování činnosti a potom by se to jaksi přeneslo na vnitrostátní úroveň. Některé země říkají, naše banky jsou dostatečně zdaněné, jiné země říkají zase něco jiného. Je pravda, že chuť k tomuto řešení velmi, velmi poklesla. Já to cítím v této například ad hoc skupině, to vám mohu potvrdit. Ano, poslední otázka Astrid. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Triše nám opakovaně, nás opakovaně tady varoval před zavedením daně z finančních transakcí pouze v rámci EU eh, nebo pouze na úrovni eurozóny. A také eh, po celé léta zde odsuzoval Eh, systém automatického přizpůsobování eh, platů eh, indexu životních nákladů, či povinnému mechanismu takovému. To souhlasíte s panem Trišetem? Ano, samozřejmě. Děkuji za tyto dva dotazy. Pokud je o daň z transakcí, Paní poslankyně, já se domnívám, že se to zaslouží eh, hlubší analýzu, ale dávám svůj názor. Eh, myslím si, že to nedosáhne toho cíle, který eh, podle mého je s tím spojen, to znamená stabilitem finančních trzí. To znamená excesy v oblasti volatility nebo to, že některé ceny zjevně překračují svoji fundament, svoji podkladovou hodnotu, tak si myslím, že daň z transakcí to na této situaci nic nezmění, že ji nezlepší. Další problém, o kterém se diskutuje v parlamentu, je, eh, jak vypracovat nějaký recept, eh, což mě se samozřejmě týká jako centrálního bankéře. Eh, myslím si, že mimochodem kvalita dokumentu v této věci se výrazně zlepšila, takže ta diskuse, bych řekl, se výrazně zprofesionalizovala oproti situaci před třema deseti lety možná eh, stojí za to mm, pro některé, když já jsem tady vyjádřil svoji skepsi, protože eh, pro mě jde především o fungování, eh, fungování trhu. Já si myslím, že ten price discovery mechanism u aktiv to nějak pozitivně neovlivní. Dále ta druhá otázka, to je velice citové téma pro moji zemi například. Já si myslím, že tady je nesmírně důležité zajistit, aby neexistoval eh, mechanismus, když byl nazván jakýkoliv, například mechanismus administrativních cen či administrovaných cen, eh, aby, kdy dojde k nějakému šoku, například negativnímu šoku na scéně nabídky, jak jsme o tom tady hovořili eh, v oblasti cen surovin, že by tedy existoval institucionální mechanismus, který by znamenal, že tento šok vlastně chrání část účastníků trhu například ti, jejichž platy eh, jsou upravovány o inflaci, aby byli chráněni před těmito šoky. Takovýto negativní šok na straně nabídky představuje eh, schudnutí země, jsou přináší schudnutí země a je těžko akceptovatelné, aby část obyvatelstva byla chráněna. Eh, nemusí být nutně ve mzdové oblasti, mohou být i jiné mechanismy, například v oblasti hospodářské soutěže, kde některé podniky, které mají významné postavení, si na svých cenách potom vynahradí ten negativní šok na straně nabídky. Takže ten, eh, diskuse o tomto mechanismu zapadá do tohoto kontextu v Belgii a také eh, v Lucembursku, myslím, eh, s tím prvním ropným šokem fungoval velice zlý mechanismus, který chránil značnou část obyvatelstva před tímto šokem, ale zbytek obyvatelstva, zbytek produktivního aparátu musel nést dopady toho negativního šoku negativního otřesu. My jsme v Belgii změnili mechanismus indexace tak, abychom se pokusili odizolovat od právě působení eh, negativních šoků, negativních otřesů. Eh, já osobně se domnívám, že mechanismus indexace v Belgii eh, není dostatečně robustní v souvislosti právě s negativními otřesy na straně nabídky. A v Belgii se nyní diskutuje o tom, zda bychom neměli zrevidovat tento mechanismus indexace tak, aby když dojde například právě k negativnímu otřesu v oblasti cen surovin, Eh, tak eh, je pravda, že ten náš mechanismus indexace to eh, přenáší příliš rychle do výrobních cen, výrobních nákladů podniku. Čili máte nějaký institucionální mechanismus a když dojde k nějakému otřesu šoku, tak přes indexaci se to okamžitě promítne do cen. My jsme se snažili částečně ten negativní otřes neutralizovat. Například zvýšení cen tabaku bylo neutralizováno tou indexací Eh, protože když zavedete, když máte spotřební daň z tabakových výrobků, tak se to okamžitě neutralizuje. Čili o tom se dá diskuse a ta hlavní otázka zní, zda eh, není třeba neutralizovat i některá, eh, některé jiné faktory. A já, stejně jako Žanko Triše bych se bál také o tom, zda nemáme úplně zrušit tyto mechanismy, protože když se ceny ceny vyvíjí příliš rychle a ten mechanismus to ne, ne neutralizuje, tak vidíme, že potom Ehm, se náklady zvýší nad eh, míru inflace, růst nákladů zvýší nad míru inflace. Ale je tady ještě další věc, je tady také eh, konkurenční fungování eh, hospodářství, protože existují takzvané administrované ceny. To tady je spojeno s postavením některých pouze vybraných podniků na trhu potom. Může se to tedy promítat potom do cen celkově, ale samozřejmě také v rovině indexace ale i v jiných, v jiných ohledech. Děkujeme mnohokrát. To je tedy konec naší diskuse. Nyní proběhne uzavřené zasedání poslanců a poslankyň, eh, členů a členek výboru, takže poprosím všechny, kdo nepatří do této kategorie, aby opustili jednací sál. Um, asistenti zde mohou se trvat.